Dámy ich bitte Platz zu nehmen. Dámy a pánové, prosím vás, usaďte se. Ich darf Sie sehr herzlich Srdečně vás vítám na dnešním odpoledním zasedání, které konáme společně s podvýborem se lidská práva a s delegací pro naše vztahy s Ruskem. Jsem velmi potěšen, že předseda této delegace Otmar Karas je zde mezi námi. Prosím tam vzadu pana Stučmana, aby se postaralo o to, aby jeho zaměstnanci se utišili. Jsem potěšen, že dnes mezi námi máme Michaela Chodorkovského, zakladatele Hnutí Otevřené Rusko. Pane Chodorkovský, jsme měli příležitost se setkat s vámi ve Štrasburku, ale ještě nikdy v rámci oficiální příležitosti. A ještě nikdy jsme neměli oficiální setkání, a proto si myslím, že pro nás je důležité, abychom vám sdělili, že toto zneužití justice, ke kterému ve vašem případě eh, jednoznačně došlo, z našeho pohledu přípustné a přijatelné není. Takové to soudní rozsudky s takovou tou dlouhou dobou držení <clears throat> ve vězenském táboře. Toto neodpovídá našemu představu o justičním systému a je to také názor organizace Amnesty International, která vás jednou označila za vězně svědomí a a ta dlouhá doba, rok 2003 až rok 2013, kterou se stávil ve vězení v pracovním táboře, to skutečně bylo nepřijatelné. Jsme rádi, že i, při vašem, i po vašem propuštění máte sílu a odvahu se i nadále zasazovat o ruskou občanskou společnost. Právě nyní tím, že jste posílili své snahy založením hnutí Otevřené Rusko. Víme, že v současné době vztahy s Ruskem také v důsledku jeho chování se k sousedním státům jsou kritické. Nemusím zde popisovat konflikty, které se týkají Moldavska, Gruzie, Ukrajiny a dalších. Nemusím je zde všechny vypočítávat, ale Velice by nás zajímalo, jak vy tyto případy posuzujete. A zejména by nás zajímalo, jak vidíte možný rozvoj eh, či vývoj eh, vnitřní situace v Rusku a do jaké míry tam má možnosti demokratická opozice a kde vy vidíte možnosti spolupráce a zase myslíte, že existuje nějaká šance na to, aby v Rusku přežila nezávislá občanská společnost. Pane Chodorkovský, máte slovo. Благодарю вас, господин председатель. Благодарю. Pane předsedo, рад бих poděkoval, hm, drazí přátelé, za to, že jste hm, vyjádřili ochotu mi naslouchat Rád bych vám zprostředkoval některé ze svých dojmů, které jsou spojeny s tím, co se teď děje eh, na mezinárodní aréně a co je spojeno s mou zemí. Dnes eh, systém eh, celoevropské bezpečnosti stojí tváří tvář jedné z nejvážnějších výzev od konce druhé světové války. V zásadě Ruska přímá anexe Krymu a e, těžko e, potlačovaná e, anexe části jihovýchodní Ukrajiny, Ukrajiny označuje konec jalsko postupimského světového řádu. 70 let uplynulo od Jalty a um, nemůžeme říct, že to všechno bylo období klidné a stabilní pro celou Evropu. Ale ani jednou v těchto všech um, časech se e, země z jalcko postupinské dohody um, nepustila do přímého narušení, porušení principů které byly základem eh, celoevropského poválečného koncenzu. Eh, válka nemůže být způsob, jak řešit mm, eh, územní konflikty v Evropě. Tady nejde o mm, to, jestli je to spravedlivé či nespravedlivé v nějaké konkrétní situaci, jako to máme v tomto konkrétním případě, ale jde o principy. Ruský režim opět otevřel pandořinu skřínku a vyvolal mm, hrozbu která mm, už v minulosti eh, vedla milnou cestou evropský kontinent. Ale když eh, jde o otázku eh, územních nároků, tak Rusko je vlastně zranitelnější než jiné země, neméně. Je symbolické, že to, co začalo s Krymem, také s Krymem končí, protože kremelské, sílem kremelského vedení není jenom geopolitický cíl, ale chce se vrátit k takové zóně zahraniční politiky, v které už nebudou E, žádnou hrozbou externí vlivy pro e, existenci samotného ruského režimu. Rozsah e, naděje kremského vedení znamená návrat dohodě Helsinského, Helsinského, je to pokus tady udělat takovou generální opravu evropské historie. Ne, je, je to, vrací se 15 let zpátky a vlastně chtějí udělat opravy politiky e, smíru, detant. E, Kreml e, se chce sice vrátit politice mírové koexistence, ale nechce vůbec, aby se kdokoliv měšoval do vnitřní záležitostí. Jinými slovy, očekává, Kreml očekává, že si bude moci udělat vše ve své vlastní zóně vlivu. A samozřejmě nic se nesmí zmiňovat nebo říkat o otázce lidských práv. Ta doktrína se může zdát být staromodní, ale představuje opravdovou hrozbu a e, nebezpečí pro e, Evropu. Rusko, jako vždycky bylo, zůstává zemí s obrovským vojenským potenciálem, e, který je dostatečný na to, aby mohl zničit celé lidstvo a to několikrát. Pokud by někdo na to měl zapomenout, tak Kreml je připraven vám to připomenout. A celá tato, celá tato, tato strategicko-vojenský potenciál, eh, který bez pochyby bude pokračovat, bude existovat ještě po dlouhou dobu, eh, se ukázal být pod kontrolou lidí, kteří eh, mají velmi nízkou míru morální a politické zodpovědnosti. Takže tady není žádná rychlé, rychlé a jednoduché východisko z této situace. A přes skutečnost, že agrese vůči Ukrajině byla naprosto nesprávná, Evropa eh, bude muset eh, se snažit najít nějaký kompromis eh, ve vztahu ke kremelskému režimu. Protože Alternativa ke kompromisu je globální válka. A to je objektivní realita, která jen tak nemůže být smetena stranou. E, slavný e, politická osobnost ve 20. století ruská řekla, e, že jsou kompromisy a kompromisy. Politika umírnění politiky Kremlu je cesta, která by mohla, nepovede k snadnění umírnění politiky. A to si mnoho uh, ruských politických politiků a biznesmenů uvědomuje. Nesmíme zapomínat na to, že krize na Ukrajině není jenom místním konfliktem, je to výzva pro veškerou starou politiku výzva autoritářského režimu v Rusku. A důsledkem krize bylo to, že se vytvořila nová ohniska na mapě Evropy. A teď je to omezeno na hranice několika regionů, v jihovýchodním Ukrajině hlavně, ale tento konflikt je pouze místní, proto kvůli současným politickým podmínkám, které převažují v Evropě a e, kvůli rovnováze sil, která v současné době existuje mezi Ruskem a Západem. Ale tyto podmínky a tato rovnováha sil Eh, nejsou proměnné a nejsou ani žádné konstanty. Eh, v Kremlu a kolem Kremlu dnes je stále více lidí, kteří eh, počítají s tím, že usoupí Evropa a že to bude důsledek, v důsledku celkové politické a ekonomické krize. V Kremlu hodně doufají, že například Británie se stáhne z Evropské unie a nebo že selže e, jedna z, z nějakých zemí šengenského prostoru a to pak povede ke zhroucení se eurozóny a k tomu, že se v Evropě objeví nové střety v politice, e, nové bojové linie e, na třeba jihovýchodním, v jihovýchodní oblasti. A tato, tyto dělící čáry v Evropě, ty Eh, nejenom eh, ty půjdou tak kolem, kolem a kolem Odry se potáhnou. Eh, Jestřáby v Kremlu nečekají jenom na krizi, která by se mohla odehrát v Evropě, ale jsou aktivně čekají a jsou připraveni na to, že to sami spustí. Bez ohledu na skutečnost, že tady máme novou globální ekonomickou krizi, která by byla smrtelná především pro, především pro ruskou ekonomiku. A ale pod tlakem těchto lidí je velmi pravděpodobné, že Kreml se pokusí vyprovokovat Evropu, jak bude nejvíce moci, protože eh, staré trockistické eh, myšlenky o permanentní revoluci teď eh, se staly eh, znovu populární eh, a mají takový nacionalistický nádech. Je tady sen o vytvoření staré pravicového nacionalistického obrazu, který by bojoval proti liberálním v Evropě. Putin v podstatě už začal s takovou velkou si psychologickou válkou vůči proti Evropě, zintenzivňuje propagandu. A, a, a, cítíme tady velkou, cítíme tady také velkou eh, korupci. Eh, tato expanze bude znamenat, že Evropa bude muset reagovat eh, a bude se muset mobilizovat. Je to nová studená válka. A není to jen tak něco, co pomine za rok. Ten boj, který se rozhořel teď v Ukrajině, ten se neodehrává jako boj o území nebo boj o znovu nastolení ruského vlivu. To není válka, kde jde jen o ruské zájmy. Jde o zájmy skupiny lidí, kteří se chopili v Rusku moci. Je to boj eh, pro a proti principům státu, který by byl založen na eh, právním eh, principech dodržování lidských práv. Boj pro a proti evropským hodnotám. A je tu nějaká naděje, že budeme schopni se postavit účinně takovéto výzvy? Ano, je. A e, vlastně to je v samotné povaze e, ruské byrokracie, která je vlastně racionální a má politickou e, povahu. V ruském establishmentu je spousta lidí, kteří jsou střízliví, kteří jsou schopni myslet racionálně a celkově se přeci jen orientují na evropské hodnoty. Ale dnes tito lidé jsou nuceni podléhat politické vůli, která byla formulována Um, zločineckými korupními, korupčními menšinami, jejichž jediným cílem je držet se moci. A většina ruské elity velice dobře eh, chápe, eh, že kurz Kremlu dnes povede zemi eh, ke katastrofě. A tato většina je tato většina by neměla umožnit Rusku aby sklouzlo do propasti a spolu s ním i celý svět. Ale dnes když tady máme téměř neototalitní režim, eh, který se nastoluje v Rusku, režim, eh, v kterém není žádné místo pro někoho, kdo přemýšlí jinak, eh, tak je tady takový chaos mezi ruskou opozicí, protože jsou tady různé mechanismy, jak se dostat k moci, teď nejsou legitimní tyto mechanismy, ovšem cílem Eh, opozice Ruska. Eh, tady to není dostat se k moci, protože v současné době toto je nereálný, nerealistický cíl, ale cílem eh, je být takovým zmírňovat reakční síly, které se snaží uchopit se Kremlu a vyvolat globální konfrontaci. Jak vyvážená bude politika Kremlu, v domácích a zahraničních záležitostech, to záleží z velké části na tom, jak organizovaná je opozice a jak, eh, jaké zásadek se bude držet opozice. Dnes opozice v Rusku je pouze pro Rusko, ale eh, za celou Evropu. A přesně z tohoto důvodu eh, její úsilí za, zaslouží velkou, jejich úsilí zaslouží velikou podporu. Takže co pak mm, mohou udělat ruští patrioti, kteří nesouhlasí s ruskou doktrinou? Co mohou realisticky očekávat od Evropy? Uh, bylo by žádoucí, kdyby evropská politika byla inteligentní, upřímná a diferencovaná. Jestliže říkám nejprve, že evropská politika by měla být inteligentní, tak tím eh, myslím, že by měla být založena na realismu a na pochopení skutečnosti, že Rusko a Putin neznamená jedno a to tež. Dříve či později eh, Putin odejde, ale Rusko zmizí. A bude muset si najít eh, místo ve větší Evropě. Možná právě z tohoto důvodu eh, toto místo nebylo zcela jasně definováno tak, jak mělo být eh, definováno po pádu berlínské zdi, protože jev Putina se objevil, eh, fenomen Putina se tady objevil a skončili jsme tam, kde jsme, takže musíme rozdělit celou tuto lásku do dvou částí. Rusko a Evropa je jedna věc, Putin a Evropa je něco zcela jiného. A když říkám, že evropská politika by měla být upřímná, čestná, eh, tak tady eh, vás vyzývám k tomu, abyste se neuchylovali k nějakým zjednodušováním, abyste nemalovali život v Rusku eh, černobíle, aby z toho nevznikla nějaká karikatura. Také vás vyzývám, abyste neaplikovali dvojí standardy ve vztahu k tomu, co se v Rusku děje. A toto eh, může eh, probíhat dvojkoleně, eh, protože mm, když Rusko je odsuzováno za některé věci, tak jiní zase tyto věci v jiných zemích přijímají. A když říkám, že evropská politika by měla být diferencovaná, tak především tím myslím, že sankce například by měly být jak inteligentní, tak přímé jasné Přátelé, mý přátelé, kteří e, jsou v opozici vůči Putinovi, mi říkají, že bych neměl mluvit proti sankcím, protože mnoha z nich má pocit, že toto může Eh, ještě eh, může urychlit agresivní přístup Ruska, ano, ale myslím si, že by bylo velikou politickou chybou, eh, kdybychom měli sankce vůči Rusku jako zemi. Myslím si, že uvalení sankcí na ruskou ekonomiku jako celek by bylo chybou. Logika toho, když, když se život zhorší pro ruské lidi, že rychleji pochopí, jaké špatné vládce si zvolili, toto se mi jeví být naprosto nepřijatelné. Ale Eh, když, i když to bude mít krátkodobý a možná pochybný dopad eh, tyto sankce, mm, a, ale může to mít eh, do budoucna mnoho strategických mínusů. Ruský lid nesmí být vytlačen z Evropy, ale zároveň musíme být daleko tvrdší Eh, co se týče zacílených sankcí proti korupčním eh, zástupcům, funkcionářům a biznismenům. A velice málo se toho v této oblasti teďka dělá. Tři velmi důležité praktické otázky v souvislosti s tímto vyvstávají. Za prvé, přes veškeré sankce by Ehm, tady ehm, neměl se zastavit kulturní a vědecká výměna, měl by tady být systém vzdělávání ehm, pro novou generaci. I když máme ony eh, šlechetné, roblesní slogany, eh, eh, tak kulturní vazby mezi Ruskem a Evropou musí být i nadále ochraňovány ehm, a ehm, všichni by měli mít možnost se tohoto účastnit. Ehm, měli by se eh, vzdělávat tím, že se budou lidé dívat na Evropu. V této zemi musíme podporovat další eh, počet eh, akademiků, výměnu v akademickém poli. To je záruka pro budoucí vítězství evropské volby pro Eh, ruské volby pro Evropu. Za druhé, ruská opozice musí být chráněna před pronásledováním v Evropě. A to eh, ze strany eh, ruských politiků a jejich pomocníků. Svět na jedné straně diskutuje o sankcích a Putin vítá eh, v Kremlu zástupce Interpolu, kteří mu vlastně děkovali za to, že podporuje to a pomáhá jim umlčet opozici. Korupční zástupci političtí sotva skrývají, že jsou agenty tajné policie a e, využívají ukradených ukradené peníze k tomu, aby, e, e, aby schovávali lobbysty Evropské soudy souhlasí s tím, že tady padají falešné rozsudky. Rozhodnutí ruských soudů Eh, ty eh, jsou prostě výzvo, jsou, jsou výrazem represivního systému. A toto se děje i u jiných soudů v jiných evropských zemích. Eh, ty, tyto soudy se už například často vyjadřovaly otázce vydání některých lidí. Za třetí, musíme vytvořit zeď stěnu proti korupčním aktivitám kremelského režimu v Evropě. Je nepřijatelné, když tady vládnou pravidla totalitního státu a která vlastně jsou otevřeně financována a podporována i tady z Evropy penězi, která byly, byly ukradeny našim lidem. A toto nejenom podkopává vaši jednotu, ale také to vytváří úplně nesprávný obraz Evropy v očích hm, ruské liberální opozice. Eh, když všechno lze koupit, eh, pak kde máme ony ideály, za které eh, jsme promrhali našimi životy, pro které jsme obětovali naše životy. A konečně vím, že dnešní režim tady nebude navždy. Pravděpodobně už nemá víc jak deset let a možná ještě daleko méně. A e, záleží na našem společném úsilí, jak e, velkou škodu může během tohoto období ještě e, um, způsobit a co přijde poté. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Pan Karas vedoucí delegace pro vztahy s Ruskem. Pane Chodorkovský, milý Elmale Broku, nejdříve bych chtěl poděkovat výboru pro zahraniční záležitosti a jemu předsedovi za to, že vůbec tato rozprava společně eh, s panem Chodorkovským a s podvýborem pro lidská práva delegací pro Rusko se koná. A dále, pane Chodenchovský, bych vás zde chtěl srdečně přivítat. Jsme vám velice vděční a děkujeme vám za jasnost vašich slov a za váš příklad. Chci vám položit jednu otázku. V jistých fázích nebo postupně v Rusku máme dojem, či občas míváme dojem v Rusku, a tak je to nám to také představováno, že postup Putin je postupem, který získává každým dnem e, uvnitř Sovětského svazu čím dál tím více příznivců. A veřejná kritika Putina uvnitř Sovětského svazu je proto čím dál tím menší. Jak vidíte veřejnou debatu v Rusku o způsobu, jak postupuje regionová vláda a jak ví, v jakém stavu se podle vás nachází opozice, jak vypadá rozvoj či vývoj občanů Ruska? Jak, jaká nálada panuje v Rusku? v ruské společnosti. A co můžeme udělat my pro to, abychom podpořili demokratické snahy vedle toho, co jste již zmínil. Ale skutečně nám je tady zprostředkováván dojem, že opozice neustále slábne a veřejná kritika v posledních dnech a týdnech měsících stále se zmenšuje. Dále hovořili jste o výměně v oblasti kultury a vědy. Já toto podporuji. Včera mne předseda výboru pro vzdělání v Dumy řekl, že v Rusku panuje čím dál tím menší zájem na takovéto výměně a to proto, že e, si nepřejí mít výměnu s útvarem jako Evropská unie, která uvaluje sankce. Veškeré mé návrhy pro to, jak zintenzifikovat takovouto výměnu, byly odmínuty právě s poukazem na sankce. A Třetí věc, kterou bych rád zmínil. Vy jste se zmínil o otázce souhry ruských sil s evropskými silami. Poukázal jste na ní. Já jsem přesně nepochopil konkrétně vaši kritiku sankcí. A to proto, protože my jsme je spíše personifikovali a diferenciovali. Nebyly to všeobecné sankce, zamířilo se to na určité konkrétní osoby. Takže se vás ptám, jak si představujete další diferenciaci těchto sankcí. A poslední otázka z mé strany. Jak nahlížíte momentálně na stav organizací pro lidská zpráva a na, e, sou, ne, na spolupráci s opozicí a tak, jak vidíte, roli organizace Memoria právě v souvislosti s tím soudním procesem a co byste poradil Radě Evropy a nám při tom, jak e, zacházet s hlasovacím právem Ruska na Radě Evropy, kdy zákaz vyprší ke konci roku. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane Chodorkovský, víte, že tento parlament pracoval na vašem osvobození. Vedali jsme šest usnesení, dvě zprávy a jedno doporučení, kdy jsme žádali o vaše propuštění, takže jsme velmi rádi, že jste dnes mezi námi. Mé otázky se velmi podobají těm, které zazněly už před chvílí. Možná jsou jen trochu konkrétnější. Jaká je situace obhájců lidských práv v Rusku v současné době? Máte nějaké vztahy s nimi v současné době? Můžete jim pomoci ze svého hnutí? A jak si myslíte, že ruská společnost hodnotí naše sankce, sankce západního světa? Myslíte si, že sankce západního světa mohou přispět v rámci veřejného mínění v Rusku ke špatnému obrazu Evropské unie? Například myslíte si, že bychom měli jednat jinak vůči veřejnému mínění nad rámec sankcí, které si zaslouží někteří představitelé režimu? Co můžeme udělat vůči ruskému veřejnému mínění a jak můžeme pomoci obhájcům lidských práv, jestli si myslíte, že bychom to měli udělat? Děkuji. Pan Landsbergis. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Pane Chodorkovský, to je skvělé, že jste přišel mezi nás. Pro mnohé z nás jste jedním ze symbolů porušování lidských práv v Rusku. Takže znovu já bych eh, odkázal k té první otázce, která už zazněla. Situace lidských práv v Rusku je v mnoha případech opravdu děsivá. Já bych zmínil jen několik z nich. Krymští Tataři, to je nedávno obsazené území Ukrajiny, a potom jsme měli také případy vraždy vojáků v Rusku. Možná ten případ znáte. Takže jak se díváte na situaci v oblasti lidských práv v Rusku v současné době a jak vidíte perspektivy? Myslíte si, že ta bitva už je prohraná nebo jenom nabírá novou podobu? Děkuji. Mnohokrát to bylo příkladné. Měli bychom hovořit eh, maximálně minutu a půl, neboť máme 18 zájemců o slovo a tímto také uzavírám seznam řečníků a jako další má slovo Jo Leinen. Děkuji, pane předsedo. Bez mikrofonu. Mikrofon nefunguje. No. Je to věc? Funguje to nyní? Nyní. Třetí pokus. Na třetí pokus děkuji vám za jasná slova pocházím z Německa a vy víte, že Německo je jeden z cílů Putinovy propagandy. Máme tady mnoho snah eh, destabilizace veřejného mínění. A vy jste řekli, že na tady veškeré kritice se Evropa musí s Ruskem dohodnout. Otázka je ale, co má být obsahem této dohody, na co, do čeho máme ještě jít, do čeho ještě ne. Já jsem právě uh, Eh, s Willy Brandem mám stejný názor, co se týče politiky porozumění s ostatními zeměmi i s Ruskem, ale mně trošku chybí to chápání, na čem se vlastně máme s Putinem dohodnout, dorozumět. A já jsem předseda delegace s Čínskem, pan Karas delegace pro vztahy s Ruskem a ptám se, jak vidíte tu novou orientaci Ruska směrem eh, od Evropy k jiným partnerům, zejména k Číně. Máte pocit, že to je něco, co je skutečně trvalé, pevné, má trvalý obsah, anebo máte pocit, že je to tak trošku propaganda, taková propagandistická show a další otázka. Máme Euroazijskou unii a Evropskou unii. Co si myslíte o Euroazijské unii? Je to také něco pevného, stabilního, jak vidíte, možný rámec, ve kterém bychom se mohli pohybovat. Předseda, děkuji mnohokrát, to nás překvapilo, to byla velmi pěkně krátká otázka. A nyní má slovo další řečník. Dames Marker.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 Pane Chodorkovský, i naše politická skupina vás srdečně vítá zde na naší schůzi. Byla již položena řada otázek. Eh, mnohé z nich jsem chtěl položit i já. Vy jste velice jasně dal najevo, že Putinovo Rusko, tedy ne Rusko, ale Putinovo Rusko, vlastně sklouzává z autoritářského státu do neototalitního státu. Také proto, že veřejné vidění již není svobodné, politika v Rusku je vedena eh, velkými médii, televizními kanály, jak který můžeme zacházet s Ruskem jinak, či dosáhnout na ruské občiny jinak než prostřednictvím tradičních eh, televizních kanálů. Máte pocit, že v Rusku by mohl sehrát jistou roli i internet? Jakým způsobem bychom mohli lépe Eh, jak si eh, dosáhnout na veřejné mínění jiným způsobem než pomocí těch klasických médií a není otázka sankcí. Vy jste říkal, že by bylo vhodné, aby ty sankce neměly přímý dopad na občany, ale jak je možné je jinak pojmout? Nyní máme podporu v tím, že cena ropy klesá, což Rusku škodí, ale jaké konkrétní dopady mají na Rusko sankce? Myslíte si, že Evropa může sankce ještě dlouho udržet, neboť i Evropa trpí dopadem sankcí, zejména malé a střední podniky v Evropě a také zemědělské podniky. Mr. Chodorkovský. Are... Předsedo, pane Chodorkovský, jste jediným eh, člověkem v této místnosti, eh, který prošel Putinovým putinovským gulagem. Nejste jediný. Eh, a opravdu Putin vám vlastně dluží 10 let života a bude to muset um, vynahradit. Přemýšlejte, jak by to mohli kompenzovat. Putinské Rusko se vlastně už vyškrtlo ze seznamu zemí, kterým můžeme důvěřovat. Uh, vyškrtlo se ze seznamu zemí, Eh, které můžeme nazývat eh, zeměmi, kde vládne právní stát nebo které respektují mezinárodní právo. Eh, je pochopitelné, že od demokratických opozičníků vyžadujeme, že budou v opozici vůči Putinově politice. Na jedné otázce na Twitteru, kterou jste dostal v říjnu, byla vám adresována tato otázka. Vrátíte se zpátky do Kremlu, až se stanete prezidentem Ruské federace. Eh, Vaše eh, krátká odpověď tenkrát byla eh, ne. Říkám přím, přímo, podám přímo odpověď ne, nevrátím se. A druhá otázka byla problém Krymu tam může trvat celé desetiletí. Mohl byste prosím vysvětlit svou pozici k, vaš, k Krymu, protože myslím, že tento parlament nikdy neuzná okupaci a anexi Krymu ruskými silami. Äh, Jeden úspěch kremelské propagandy na západě je podle mne to, že čím dál tím více kolegů i zde v parlamentu a také kolegů v Německu a Velké Británii říká, že celá ta strategie ruská, je pochopitelná a její příčinou jsou údajně chyby, které učinil Západ a to jak na to, tak eh, ta chyba, která vyplynula z dohody o přidružení. Jaký máte na to názor? A dále řekli jste, že v Donbasu mm, to není pouze regionálně omezený konflikt a není jasné, jak se situace vyvine dál. Stílíte tu obavu, že ruská invaze na východě Ukrajiny bude pokračovat dál? Tak Děkuji. Pane Chodorkovský. Je skutečnou úlevou a potěšení vás tady eh, moci potkat, pan Chodorkovský, po tolika letech, ale mnozí z nás jsou překvapeni ještě, že vidí Putina, eh, jak se vrací k sovětskému stylu a sovětskému vzorci chování, eh, které, kdy KGB tenkrát převzala skutečnou moc v Ruské federaci. A má otázka zní, Eh, bylo by to rozdílné, kdyby sovětský totalitní eh, režim, jeho zločiny vůči lidskosti eh, byly odsouzeny víc než jenom politicky po se Sovětského svazu, protože my stále ještě sledujeme hrozné zločiny, ale nikdo nebyl učiněn vinným a takže tyto zločiny mohou pokračovat, stejně tak jako agrese i v dnešní době. Jak se na to dívat. Byla to chyba, že se eh, přijala integrovaná eh, sovětská nomenklatura po kolapsu Sovětského svazu. Děkuji. Grigule. Уважаемый господин Ходорковский, já chci vám zadat vopros na... Vážený pane Chorokovský, chtěla bych se eh, zeptat eh, ve vašem jazyce. Tady jsem. Takže jde o to, aby se, abyste mě dobře porozuměl. Eh, jsem z Lotyšska. Vaše stanoviska předám dál našemu panu ministrovi, ale chtěla jsem se zeptat na dvě věci. Za prvé, eh, co si myslíte o dalších reakcích Ruska? Jaké budou další reakce na pobaltské země? Protože v poslední době jsme zažili jasnou ehm, demonstraci ehm, nátlaku a ehm, užití síly vůči těmto zemím. Jak vidíte vaše roli do budoucna v politice ruské? Děkuji, pane předsedající Pane Chodorkovský, rád bych přiznal, že sdílíme většinu z vašich hodnocení a děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás. První otázka. Ke Krymu. K tomu ještě jsme nedostali odpověď. Rusko teď využívá velké množství ofenzivního, defenzivního materiálu rakety s dlouhou a krátkou dráhou do letu, další vybavení ruského letectva. Proč si myslíte, že Rusko teď využívá takové velké množství vojenského vybavení, Přináší to velkou nerovnováhu v oblasti Černého moře. A za druhé, proč Rusko financuje politické strany v mnoha evropských členských státech EU? Můžeme si říci, že Evropská, nebo že tedy Rusko teď dělá to tež, co dělal nacistický režim? Nebo jak můžeme interpretovat tuto systémovou a systematickou akci Ruska? Děkuji. Gurek. Pan Jurek. Děkuji. Vy jste asi prvním Rusem, který je naším hostem v tomto volebním období. Já jsem rád, že jste to právě vy. A využij této příležitosti a zeptám se vás v kontextu poslední iniciativy Ruska na poli OSN. Rezoluce která potírá glorifikaci nacismu. Jak se k tomu dnes Rusko staví, jak se staví ke komunismu, k sovětské minulosti a v kontextu delegalizace memoriálu, v jehož obraně jsme vystoupili. Jaký je stav, nebo tedy eh, názor na porušování lidských práv, eh, v sovětské době a také potlačování náboženských svobod. Mně nejde o nějaké obecné deklarace, ale jde mi o takovou, takový pokus o takovou krátkou sociologickou syntézu. Děkuji. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Zazněla zde celá řada otázek, ale k ekonomice. Vy něco víte, myslím, o ekonomice. Může Rusko snést nízké ceny ropy a plynu, sankce, možná i obnovené sankce, odliv kapitálu, jaký to bude mít dopad na Putinovou politiku, protože já si myslím, že bohužel na západě my nemůžeme přistoupit ani na anexi Krymu, ani na ty problémy na východní Ukrajině. Jak se na to díváte? Může Putin zvládnout tyto ekonomické problémy? Dankeschön. Pan Butikofer, děkuji. Jsem potěšen, že vás zde vidím, pane Chodorkovský. Když jsem vás eh, viděl naposledy, byli jste v kleci před soudem. Tak toto vypadá mnohem lépe než tehdy. Mám dvě otázky. Za prvé, co máte na mysli, když hovoříte o kompromisu? A za druhé, a to přímo souvisí s prvním dotazem, Co může chtít Rusko? Co může chtít mimo toho svého přání, abychom uznali jeho imperialistické ambice? Co ještě nad to, mimo toho, může chtít být eh, tím, co si Rusko přeje, co si žádá v rámci nějakého vyrovnání? Děkuji, pane předsedo. Pane Chodorkovský, já bych se vás také rád zeptal, jak se díváte na těch 85% popularity, které se prý těší Putin ve vaší zemi. Není veřejné mínění citlivé na zhoršování ekonomické situace? Neuvědomuje si to, neovlivňuje to popularitu pana Putina. A za druhé, pan Leinen o tom také hovořil, toto přiblížení Ruska k Číně. Já jsem z těch, kteří si myslí, že z dlouhodobého hlediska by bylo v ruském zájmu nepřibližovat se k Číně, spíše tedy k Evropě a také ke Spojeným státům. Ale jak si myslíte, že to bude vypadat dlouhodobě nebo středně době? Myslíte si, že je toto přiblížení se Číně udržitelné a vyhovuje to ruským zájmům? Děkuji. Vážený pane Chodorkovský, jsem jeden z eh, litevských eh, zástupců, velice dobře si pamatuju naše návštěvy eh, v Litvě když jste ještě vaše, byla koupena vaše společnost a jaké byly toho, dopady tohoto. Vy jste se zmínil o tom, co bychom tady v Evropě mohli dělat, ale mm, přesto bych se vás chtěl zeptat, jako osoby, která pravděpodobně zná mezinárodní politiku velice dobře. Jak se mohlo stát, že od roku 2008, když jsme už viděli, že Rusko se mění, že mění svou vojenskou strategii a že eh, si připojovalo území, eh, jako třeba v Gruzii, Podněstří a teď je to Ukrajina. A eh, Pořád si myslíme ještě, že jsme schopni eh, eh, jít do nějaké spolupráce. Eh, vy jste se o tom zmínil také. Hlavním argumentem je, jsou jaderná zařízení, jaderné zbraně. Víme, jakou má Rusko schopnost vést propagandu. Pokud když eh, nesnížíme eh, eh, ty sankce, by vedly k tomu, že by Rusko mělo nižší peníze na tuto propagandu. A víme, že ruský lid pak ještě bude více rozlobený hm, na kapitalisty, kteří, protože to lidé budou žít ve větší chudobě. Otázka je tato. Máme právo to eh, mm, udělat tak, že Ukrajina bude ponechána sama sobě. Není tady žádná jednota mezi pobaltskými státy, eh, tak, že by eh, se postavili velké výzvy a velké otázce, která nás všechny obklopuje. A není tady jednota v Evropě, co se týče východoevropských, jihoevropských zemí, hlavně vztahu ke všem problémům, které tady dnes existují.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 Pane předsedo, pane Chodorkovský, eh, jsem potěšena, že vás vidím na svobodě. Eh, vaši synové a všichni ostatní velmi tvrdě bojovali za to, aby eh, tento případ zůstal prvním případem. Vy jste udělali jasné rozdělení mezi lidem ruským a Kremlem. My děláme to tež a myslíme si, že je to opravdu důležité. A proto ehm, kvůli tomu, že se mají sledovat ehm, právní stát a spravedlnost v tomto parlamentu, jsme pracovali na tom, aby se přijal, schválil seznam Magnického, který byl jinak přijat ve Spojených státech než v Evropě. Mohl byste Můžete nám něco říci o tom, jaký dopad mají takovéto zacílené sankce eh, na těch, kteří zneužívají nebo porušují lidská práva a také eh, na rozdělení Evropy. Jaký by byl dopad na eh, ruskou stranu, myslíte si, kdyby tedy Evropská unie mluvila jasným, silnějším hlasem? Druhá otázka. To, co jste říkal o roli občanských společností v Rusku. Velmi nám dělalo z, z obavy za uzavření memoriálu a také zrušení celé řady mezinárodních organizací. Jaký je dopad omezování role občanské společnosti a médií v Rusku jako taková protiváha vůči propagandě a politické síle Ruska. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. mi Michail Borisovič, já představuji Čechy. Vážený pane Michaili Borisoviče, já zde představuji Českou republiku v Evropském parlamentu a jsem velice rád, že jste si našel čas, abyste přišel mezi nás. Ukrajinu. E, já vás chci uvědět, co my zde sledili za těmi... Já bych rád, e, já bych vás rád ujistil, že jsme sledovali všechny události velice zblízka. E, a to, co se dělo na Majdanu, sledovali jsme to celé měsíce. Sledovali jsme boje jednotek v Donbaské oblasti a Eh, i slavili jsme lidi, kteří se snažili obránit, ochránit v Doněcku přístav. A, ale letiště, moje otázka zní takto, jestli intelektuální elita v Rusku, ta vždycky eh, stála za myšlenkami pokroku a vy sám jste se zmínil o intelektuální elitě. Ale eh, chci se zeptat na toto. Je tu nějaká možnost, že by to, to, tato jiskra z Ukrajiny mohla přeskočit na Rusko. A co bychom mohli udělat, aby e, toto e, nastalo? E, Majdan byl úspěšný. Myslíte si, že by něco takového mohlo nastat i v Rusku? Že by to nebyla jenom intelektuální elita, ale že by to uchvátilo celou zemi? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane Chodorkovský, jsem velice potěšena, že jste dnes zde mezi námi. A mám velkou radost. Chci říct, že jsem členka delegace Evropského parlamentu pro vztahy ruském. Často jsem Rusko navštěvovala, mám pozitivní postoj vůči Rusku, ale neustále tady vystávají tyto dotazy, jakým způsobem můžeme uh, nějak vstoupit v kontakt s ruskými občany a jakým způsobem můžeme postihnout sankcemi přímo Putina. Tady se ptám, jak bychom se měli zachovat tak, abychom skutečně dosáhli na ruské občany v dobrém smyslu, abychom dokázali jim vysvětlit, o co nám jde. Stále ještě nevím, jak na to. Ano, existují obchodníci, podnikatele, ale jak se dostat přímo k lidem, běžným občanům a ne k Putinovi. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych ráda řekla, jak jste obdivován v Evropě, pane Chodorkovský. A my k vám zhlížíme jako k naději pro budoucnost Ruska. Mám pro vás dvě otázky. Za prvé, až se stanete ruským prezidentem, tady jsem, až se stanete ruským prezidentem, začnete proces deputinizace Ruska, protože Německo má zkušenost s denacifikací a díky této zkušenosti se stalo jednou z nejdemokratičtějších zemí světa, na kterou Evropská unie hodně spoléhá. Po 91. roce se Rusko dopustilo chyby, že nedošlo, nedošlo k debolševizaci. A potom je velmi obtížné podpořit stanovisko někoho, kdo není schopen se skonsolidovat. Co si myslíte o možnosti konsolidovaného stanoviska v Rusku? I když je to určitě jen malá vzdálená možnost. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane Chodorkovský. Rusko už jasně svědčí o tom, jak to tam vypadá. Vidíte, že se to šíří také do městských oblastí Ruska, ten islám, už jsou tam tři miliony muslimů, stane se to také další důvod, proč tam zpřísnit bezpečnostní opatření, která už v Rusku jsou. Předseda hovoří bez mikrofonu. Close the speakers list. I said that before. Nyní uzavírám seznam řečníků. Ono to je po každé vždy tak, každý se přihlásí až později, na poslední chvíli. A Takže nyní má slovo pan Chodorkovský, protože bude muset v 16 hodin odejít. Cheers, Marcel. Děkujeme. Спасибо, господа, за такой объем вопросов. Dámy a pánové, za všechny tyto otázky. Mohli bychom tady určitě sedět až do večera, ehm, když sleduji všechny ty otázky, ale nechci tak dlouho ehm, zatěžovat vaši trpělivost, zkoušet vaši trpělivost. Nejprve bych eh, chtěl poděkovat eh, srdečně všem těm, kteří mě po celá ta léta podporovali, mě a mé kolegy. Kolegy, kteří upadli do represivní mechanismu ruského soudního systému. A jsem vám za to všechno e, upřímně vděčen a ujišťuji vás, e, že vaše podpora znamenala a stále znamená mnoho pro ty, kteří e, jsou za mřížemi v Rusku. A myslím, že ještě pár po nějakou dobu bude. Padla tu otázka týkající se obájců lidských práv. A to je dobře položená otázka. Putin má tradiční postupy, eh, když eh, jde o to pronásledovat obhájce lidských práv. Eh, a e, v, na, v západní Evropě snaží se rozdělit a bojovat se proti e, ním. A ti, ty, kteří s ním spolupracují, tak ty toleruje a tyto vztahy si pěstuje. Ale ti, kteří jsou naprosto v opozici vůči němu, tak ty bude pronásledovat. A e, tam, kde lidé povstali a ukázali jednotu, přes skutečnost, že možná mohli získat některé věci individuální spoluprací tam, eh, eh, Putin eh, se proti tomu postavil, byla to třeba otázka jednoty Evropy, nebo mělo to co dělat také s chováním těch, kteří byli v opozici a to se vztahuje také k tomu chování obhájců lidských práv. E, e, ta situace nebude ani jednodušší pro ně, ani pro vás, ani pro nás. A e, s tímto se musíme smířit. Co můžeme udělat? abychom napomohli hnutí pro lidská práva. Děláme vše, co je v našich silách, ale je tady ještě pořád příležitost otevřená, ale některé možnosti jsou, jak si to představit, omezeny sankce. Sankce, které byly ohlášeny, byly ohlášeny jako sankce vůči Rusku. Vím, že ve skutečnosti v onom usnesení je napsáno něco jiného, ale mašinerie propagandistická v Kremlu, Kremlu eh, tak existuje a neexistuje tady opozice, není tady žádná protiváha, nějaká mašinerie v EU. Eh, eh, sankce jsou oznámeny vůči Rusku a je hrozné, že to vlastně nevedlo k konsolidaci veřejného názoru. Hm. Mohli bychom něco s tím teď udělat? Eh, musíme, můžeme. Pokud se nebudete jenom držet slov a přijdete k činům a pochopíte, že je tady rozdíl mezi Putinem a Ruskem, ruským lidem, pak to bude reálné, bude možné najít způsob, kdy zájmy ruského lidu a zájmy putinovského režimu budou proti opozici, proti sobě stát. Dovolte mi, abych uvedl příklad. Krádeže rozpočtu, kradení prostředků z rozpočtu a korupce když se na to podíváte, tak to je to, co vyvolalo celou ukrajinskou krizi. Eh, tady je velmi prostá odpověď. Co eh, to vyvolalo? Bylo to eh, Putin přestal být eh, tolik eh, populární tam. Proč? Protože tady byly korupční aktivity těch, kteří byli kolem Putina a to je něco, co, eh, čím byla už společnost prostě unavena. Měla toho dost. Měla dost veškeré té korupce. Lidé už nechtěli vidět, že ostatní kradou ze státního rozpočtu. A proto, aby se s tím něco udělalo, s tímto soukolto klesající popularitou, proto eh, eh, začali jednat na Ukrajině. Proto začala ta hrozná invaze na Ukrajině. A eh, lidé by si měli uvědomit, rozsah toho, jak lidé kolem Putina jaké mají blahobyt, jaké bohatství mají na západě, protože jejich peníze jsou uloženy tady na západě. Ano, eh, teď se pokoušejí převést tyto peníze třeba do Asie částečně, ale ne všichni z nich eh, to začali dělat. Takže pokud sankce demonstrovat morální sankce, sankce vůči eh, lidem, kteří kradou, ehm, okrádají Rusko, a schovávají tyto peníze a zakrývají je vojenskými operacemi na Ukrajině, pokud um, ukážete, kdo tito lidé jsou, eh, kde jsou jejich vily v Itálii, v Německu um, a jsem si jist, že vy všichni přesně víte, kde eh, je, všichni vědí, kde se tyto jejich vily nacházejí, tak proč to neuděláte? Nevím, eh, nemám na toto odpověď. Proč neukážete prstem, proč ne, namalujete celý tento obraz. Odpověď bych měl, ale asi to nebude odpověď příjemná. Um. S tím je spojena otázka lustrací deputinizace. Rusko je obrovskou zemí. A celková lustrace, která byla provedena například v Gruzii, ta by nebyla Rusku možná. prosté vyčištění, pročištění se od bývalého eh, režimu. Ale bez pochyby jsou tady lidé na různých úrovních eh, v celé hierarchii mocenské, kteří by nebyli schopni si udržet své pozice v Novém Rusku. A souhlasím s tím, že byla vážná chyba, která byla učiněna, když po pádu Sovětského svazu dokonce na morální úrovni nedošlo k odsouzení těch, kteří byli přímo eh, angažováni, přímo se účastnili zločinů, které tenkrát byly spáchány. Nemůžeme opakovat tyto chyby. Takže e, s kolika lidmi teď o tom mluvíme? Ve mých projevech v Rusku jsem říkal, že mluvíme zhruba do současných politických administrativních, mluvil se z 10% současných politických administrativních krémí, úřady. To jsou pár, pár tisíc, desítek tisíc lidí. A když toto srovnáte se sankcemi, které přicházejí z Evropy, tak to je 113 eh, eh, lidí. A přestože eh, mají z tohoto strach, tak oni, jejich strach je takový virtuální strach, je trošku vzdálený. Není to něco, co by na ně tlačilo. Otázka, jestli takové aktivity by byly legitimní, kdyby lidé v Evropě řekli, pokud povstanete, eh, eh, my tedy nebudeme chtít mít nic ročnění s lidmi, kteří okrádají Rusko a kteří využívají eh, peníze k tomu, aby byli vojensky agresivní vůči ostatním zemím. Kdybyste byli schopni ukázat jasně lidem, kde, kam peníze plynou, peníze, které přicházejí z Ruska, pak ano, pak byste mohli přesvědčit um, lidi v Rusku. Bylo by to šokem. Šok, kdyby viděli ty obrovské sumy, které by vypláceny právníkům um, vládním právníkům, třeba nebo v Hágu, eh, nebo v případě Jukosu. Bylo jasné, že eh, prohrají eh, tento případ od samého začátku, ale eh, kdyby lidé věděli, že tito lidé promrhali desítky milionů dolarů na tyto případy, a takových případů jsou stovky, které bychom mohli uvést, proč to všem neřeknete? Proč tento příběh nepovyprávíte? Nevím. A chtěl jsem odpovědět na tu No, přímou otázku, tvrdou otázku Krymu. Při různých příležitostech jsem to říkal a jsem ochoten zopakovat, že anexe Krymu je nelegální. Přes veškeré eh, důvody, mm, argumenty, které tady byly předneseny. Nic z toho není důležité. Ehm, bylo to protizákonně učiněno, ale zároveň chápeme, že obyvatelstvo Ruska, velká většina těchto lidí, je pro. A když jde o demokratický režim, tak eh, jak bychom mohli být proti tomu, co si přeje celá populace? Já se mohu pouze pokusit přesvědčit lidi o tom, že toto není ta správná cesta a mm, pravděpodobně tady bude muset zapotřebí, eh, bude muset nutné udělat nějaké kompromisy, možná nějaká volná ekonomická zóna která e, bude s Evropskou unii která existovat bez hranic. To by mohlo být jedno z řešení, ale to by mohlo trvat celá desetiletí. A e, jak někdy říkají ukrajinští kolegové, když se mnou mluví, e, musíte vrátit tento diktátorský režim. Tento diktátorský režim si chopil tohoto území, ale demokratický režim nemůže jednat stejným způsobem. Je mi líto, ale nemohu opravdu odpovědět na všechny otázky. Pan předseda je velmi přísný, jak víte, znáte ho ví lépe než mě a myslím, že ho budu muset poslechnout. Děkuji. Jeden musí hrát toho zlého policistu a to jsem zde tedy já, ale před dveřmi již čeká ministerský předseda v Libanonu který musí být 17 hodin u předsedy parlamentu a proto bychom měli dodržet náš časový rámec. Pane Chodorkovský, velice vám děkuji. Myslím si, že jste nám sdělili skutečně velice závažné úvahy, ale také si myslím, že vy jste zde mohli vidět, jak velice mnozí z nás s vámi sympatizují. Děkuji mnohokrát, že jste přišel mezi nás a doufám, že zůstaneme v kontaktu. Sorry. <laughs> Sorry for you. Dámy a pánové, je nejvyšší čas znovu pokračovat v našem zasedání. Jsem velmi rád, že zde dnes máme na návštěvě pana premiéra Libanonu. Libanon, to je země, která v uplynulých letech prožila spoustu konfliktů, jako celá řada zemí v tomto regionu, také náboženské povahy. Ale v Libanonu je válka typu proxy war a Libanon se musí vypořádat ehm, s touto válkou. Lidé tam přinášejí velké oběti. Téměř před rokem jsem navštívil Libanon. Viděl jsem těch 300 tisíc palestinců, kteří žijí pořád ještě v táborech, ale v té době už tam bylo asi milion uprchlíků ze Sýrie. 1,3 miliony uprchlíků Představte si, co by to znamenalo pro každého z nás, eh, co by to znamenalo pro naše město, pro naši zemi, kdybychom se my dostali do takovéto situace. Pochopili bychom, jakou zátěž to představuje. Přes eh, podporu, kterou přináší Evropská unie. Pane premiére, máte slovo. Mr. Elmar. Pane Elmare Broku, předsedo výboru pro zahraniční záležitosti, vážení poslanci tohoto výboru a Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením, že mohu dnes odpoledne být zde v Evropském parlamentu. Je to má poslední zastávka na mé úspěšné cestě do Bruselu, kde jsme posílili dlouhotrvající přátelství a partnerství mezi Libanonem a Evropskou unii. Jsem obzvlášť rád, že mohu navštívit výbor pro zahraniční věci, který je klíčovým hráčem v evropské zahraniční politice. Jsme zde. Na této půdě na nejvyšší úrovni demokratické legitimity mezi evropskými institucemi. Takže zde není, neexistuje žádné lepší místo, než se obrátit na Evropu a na její lid, než prostřednictvím volených zástupců Evropanů, abych eh, vám mohl předat své poselství. Mé poselství je především poselstvím přátelství, které je vystaveno na bohaté kulturním, historické a geografické blízkosti. Přátelství mé země, Libanonu, což je jedna z nejstarších demokracií v našem regionu. Mé druhé poselství je taková prozba. Současná situace, jež vládne v našem regionu, je znepokojivá. Násilný konflikt v sousední Sýrii má závažný dopad i na mou zemi, Libanon, kde je větších uprchlíků na hlavu, kteří tedy museli opustit svou zemi Dokážete si představit, co to znamená z hlediska politického, ekonomického, sociálního a také hospodářského zatížení. Proč Libanon zachoval politiku otevřených hranic i po vypuknutí syrské krize? Naše pohostinnost a otevřenost našeho lidu se prostě nedala potlačit byla zneužita a napnuta až do maxima. Potřebujeme určitá opatření ze strany mezinárodního společenství, aby pomohlo Liban- Libanonu zmírnit drastické důsledky. Naše vláda ani přes obrovské úsilí není schopna tyto dramatické následky unést. Proto bych rád vyjádřil svou vděčnost Evropské unii a jejím členským státům za veškerou podporu, kterou nám poskytla, ale je třeba připustit, že je to zcela bezprecedentní krize, která vyžaduje bezprecedentní odpověď. Lisabons, tedy libanonská vláda i nadále usiluje o řešení této krize, a to ne z hlediska úzkého restriktivního úhlu pohledu, ale snaží se spíše stanovit jasná kritéria pro vstup, která budou vždy v souladu s mezinárodním právem a praxí v případě masového přílivu. Terorismus je další velkou výzvou, které čelí náš region, včetně Libanonu. Zatímco teroristické skupiny zneužívají islám jménu islámu, což je náboženství míru, umírněnosti a harmonie, měli bychom se dát obzvláštní pozor na to, abychom neupadli do pasti. Jejímž cílem je prohloubit propast mezi náboženstvími a kulturami. Okamžitá reakce na tuto aberaci je pro naši bezpečnost zcela zásadní a nutná a proto naše libanonské ozbrojené síly a bezpečnostní složky hrdině bojují i přes své omezené možnosti, i přes ztráty životů a oběti, jako například ta, o které jsme hovořili, nebo ke které došlo, když jsme se snažili osvobodit 26 našich vojáků poté, co dva z nich eh, byli popraveni tětím hlavy a jeden z nich byl chladnokrevně zastřelen. Voláme tedy po podpoře našim ozbrojeným silám, protože naše armáda čelí neustálým hrozbám ze strany extremistů, kteří využívají nekonvenčních bojových metod. Z dlouhodobého hlediska Vyřešení politické krize v regionu zůstává jediným udržitelným přístupem. V tomto kontextu palestinský problém zůstává zdrojem neustále frustrace. Po letech jednání je mír neustále iluzorním cílem a palestinci pořád ještě nemají své základní nepopiratelné právo na svrchovaný stát. Arabské státy v roce 2002 předložili arabskou mírovou iniciativu, komplexní balíček, který řeší všechny aspekty konfliktu. Bohužel, Izrael pořád se uchyluje ke konfiskaci, k záboru palestinského území a provádí další kolonizaci. Jeruzalém, svaté město zásadního významu, je svědkem toho, že se zde vede politika, která ohrožuje možnou budoucnost tohoto regionu a jeho náboženskou svobodu. My musíme jasně říkat, že toto není v pořádku, ale Evropská unie by měla využít také své široké palety diplomatických, politických a ekonomických nástrojů, aby hájila komplexní mír, který by byl založen na komplex referenčních termínech a kde by bylo hájeno mezinárodní právo, protože mezinárodní právo nesmí se porušovat beztrestně. Libanon se zatím snaží udržet svou politickou soudržnost a stabilitu prostřednictvím naší koaliční vlády, která se zaměřuje především na posilování a zvyšování bezpečnosti, řešení ekonomických a sociálních potřeb našeho obyvatelstva s tím, že máme na paměti, že je naléhavé co nejdříve zvolit prezidenta republiky a podpořit dobré fungování institucí. Vzhledem k tomu, že pracujete v Bruselu, tak dobře pochopíte, že usil, nebo nalezení koncenzu není vždycky jednoduché. A mé poslední poselství je poselství naděje. Libanonský model umírněnosti, tolerance a spolužití funguje relativně dobře. Přes velké napětí na sociální veřejné úrovni, je Libanon pořád ještě takovým centrem umírněnosti v regionu. Odolnost, kterou tento model prokázal, z něj dělá ještě důležitější. Je nutné, abychom se i nadále snažili dosáhnout lepší budoucnosti. A teď eh, podle tradice bych měl zodpovědět eh, několik otázek. Velmi rád to udělám a děkuji vám za pozornost. <laughs> Děkuji. A nyní dávám slovo panu Paknogimu, který bude hovořit za Mašrek. Ano, pane předsedo, pane premiére, děkuji za to, že jste přišel mezi nás a jak před chvílí říkal pan předseda Brok, já bych se rád vyjádřil ne jako, nejen tedy jako člen výboru AFED Evropského parlamentu, ale také jako místo předseda meziparlamentní delegace, delegace pro Mašrek. Pane premiére, vaše země trpí, jak jste říkal, jak říkal i předseda Brok, velkým migračním tlakem. Je tam spousta syrských eh, uprchlíků, teď už představují 18 lisabonského obyvatelstva. To je obrovské číslo. To by pro Francii znamenalo, že bychom museli přijmout 12 až 15 milionů lidí. Takže my společně s kolegy vám opravdu blahopřejeme, blahopřejeme vaší zemi za to, že na sebe vzala takovýto závazek. Program potravinové pomoci OSN už ale nemá k dispozici další prostředky a přerušil svou pomoc. My známe rizika destabilizace, která souvisí s tou nestabilní situací uprchlíků a proto mě tato situace připadá jako nezodpovědná. Jak vám můžeme, pane premiére, pomoci my jako Evropský parlament, Evropská instituce, abychom dosáhli toho, že veškerá pomoc bude k dispozici vaší zemi, abyste mohli pomoci těch, těmto uprchlíkům. Syrský konflikt má také politické dopady na Libanon. Hezbola, tedy Hezbalah se odklonil od toho svého původního cíle, aby podpořil Bašíra al-Assáda, což vlastně vyvrcholilo, nebo tedy a, zvýšilo spory se sunnickou komunitou. Hrozí, že situace se ještě více vyostří se šíty z Hezbaláhu. Myslíte si, pane premiére, že je pravda, že tato napětí budou dlouhodobá v Libanonu? Mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. Děkuji, pan Preda. Děkuji. Pane předsedo, pane premiére, děkuji za to, že jste přišel, děkuji také za vaši prezentaci. Vy jste hovořil o složité situaci vaší země v poměrně složitém obecném kontextu. Vy znovu prožíváte velkou politickou krizi. Před několika měsíci skončil mandát bývalého prezidenta. Vy sám jste deset měsíců sestavoval vládu a teď v současné době je vedena debata o možnosti změny volebního zákona. Jestli jsem to dobře pochopil, tak je zde konflikt, systémový konflikt. Jestli jsem to tedy dobře pochopil. Jedná se o volbu 64 nebo 68 osmi poslanců parlamentu na základě poměrného systému, protože většina, nebo tady ten zbytek je vybírán většinovým systémem. Myslíte si, že je to rozumné, že se dosáhne nějakého koncensu do konce prosince, jak jste původně naplánovali, nebo že ta krize bude pokračovat až do příštího roku? Děkuji. Thank you, Chair. Uh... Pane předsedo, pane premiére Salame. chtěl bych vás ještě také přivítat tím, že řeknu halama salam. Otázka, kterou jste tady s vámi, jsem se podělil, tedy potíže, kterými prochází tedy Libanon a vy jste se nedotkl otázek pro pušlíků, které přichází ze Syrie. Známe všichni potíže kolem Syrie, um, um, ISIS a podobně. Jak co dělá vaše vláda pro to, aby zabránila Hezbola, eh, aby vstupoval do toto území a zhoršoval ještě více situaci i v Syrii? A k otázce eh, ISIS je pro nás těžké pochopit za tak krátkou dobu, jak se ISIS podařilo um, um, zaujmout, um, zachvátit tak velké části území. Kdo vlastně se skrývá uh, a kdo podporuje ISIS a uh, jak dlouho by mohly tyto boje uh, trvat. A také jste se uh, dotkl uh, klíčového problému uh, v Blízkém východě Palestiny. Uh, uh, vy i evropské země sledují tuto otázku a chtějí najít řešení eh, pro ní. Myslíte si, že uznání Palestiny by pomohlo nebo zabránilo mírovému procesu? Podle vašeho názoru. Děkuji. Uh, thank you, Mr. Chairman. Over here, Prime Pane předsedo, vážený pane premiére, my jsme třetí. Poprvé vás vítáme. Já jsem velice eh, na straně trpících lidí v Libanonu. Je to malá eh, země, eh, která nezažila mírové období po tři desetiletí. Byla tady, vaše země je destabilizováno každodenně. A teď tady máte šítské sunickou válku, která se odehrává v vašem sousedství. Dvě otázky. Za prvé, slyšeli jsme zprávy v New News, že vaše naše bezpečnostní složky zadržely eh, druhou ženu a syna vedoucího eh, se Abu Bagdadiho, eh, který vlastně byl šéfem kalifátu ISIS. Jaké, jaké, taky to má význam, když se podíváme na to, že jsme slyšeli zprávu, že 20 rukojmí tady bylo také drženo. A za druhé, mohl byste okomentovat obvinění pro kurdské strany HD v Turecku, že ISIS byla schopna zaútočit na tureckou stranu hranic hranice proti Kobánimu, ehm, včetně o ehm, území, které jsou ovládány tureckými bezpečnostními složkami a ehm, možná i mm, bom, auto s bombou projelo hranicí. Mm, a takže do jaké míry e, země jako Turecko a Katar by mohly zabránit této hrozbě, která přichází ze strany ISIS? Eh, muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Mezinárodní společenství podstatě jen Spojené státy a Evropská unie plus ještě pár států má velký problém s tím, jak reaguje na problémy v regionu. A sice nereaguje dostatečně efektivně a neposkytuje dostatečnou humanitární pomoc uprchlíkům. Potřebujeme politická řešení, která zde nevidím. Palestina je cesta nikam a ten mírový proces v podstatě k ničemu neslouží, pokud Izrael bude nadále pokračovat v kolonizaci, je to nejdlež, delší kolonizace v současné době, více než 50 let. V Syrii z demokratické opozice jsme přistoupili nebo se přešlo k islamistické opozici. A já zde mám jednu otázku. Nárůst islámského fanatismu a extremismu v regionu je následkem zoufalství, beznaděje, pokud jde o to, že nedochází k uplatňování žádných řešení Libanon i Jordánsko jsou dva ostrovy, které jsou ohroženy bouří, tou syrskou a iránskou bouří. Problém terorismu v Sinaji v Egyptě je také problém, i když je tam zjevně demokratická vláda. A nezapomínejme na konflikt mezi Izraelem a Palestinou. Další otázka. Jak se díváte na Evropskou unii? My zde prohlašujeme různá retorická prohlášení a neděláme v regionu nic efektivního. Poskytujeme pouze uh, humanitární pomoc, ale nenabízíme žádné efektivní politické řešení, takže jsme politickými trpaslíky. Jak se na nás díváte ve vašem regionu? A poslední věc. Jaký scénář předpokládáte? Dojde podle vás k explozi nebo k řešení? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Πρωθυπουργέ. 2008 Děkuji, pane předsedo. V roce 2008 po maratonovém jednání po dohodě z Doha libanonské politické síly odsouhlasili kandidáta na prezidenta. Zasáhli do toho primátor Kataru, také pan Erdogan, turecký prezident, ministr zahraničních věcí Saudské Arábie, Sýrie, bývalý ministr zahraničí Sýrie a z Francie pan Kushner. Tato dohoda platil do konce tohoto léta. Došlo k pěti zasedáním parlamentu, aby se zvolil prezident. Myslíte si, že pro volbu vašeho prezidenta by tyto země, které byly přítomny v roce 2008, by mohly nadále intervenovat, i když eh, jejich předcházející zásah eh, dovedl Libanon do té situace, v jaké je. Co by tedy měli dělat? Měli by intervenovat nebo ne? A za jakých podmínek? Jak to vypadá se zásahem Hezbaláhu do syrské krize? Jaká je role libanonské armády v syrském konfliktu a jaké to má dopady na život v Libanonu a ekonomiku Libanonu. Thanks, uh, Předseda, pane premiére, jste eh, vítán eh, jménem eh, Zelené frakce. Máte přátelé v tomto výboru a mohu velice srdečně říci, že chvála a uznání vaší země skutečně si toto zaslouží. Ehm, mm, ale vy jste ehm, byli útočištěm pro mnoho zranitelných skupin a my velice stojíme na vaší straně v této věci. Mám dvojí otázku. Vy jste se zmínil o tom, že tady byla pomoc z OSN a také členských států 3 miliardy na humanitární účely. Ale kromě toho, že se vám posílají peníze, tak eh, to má taky destabilizační dopad na takovou malou zemi, eh, jako jste vy, protože co byste ještě dále chtěli mít, co potřebujete více, eh, musíte mít určitě širší seznam. A když se podíváme na celou politiku na Blízkém východě, všechno je propojeno se vším. A já velice vnímám dobře vaše poznámky týkající se Palestínu a blízkovýchodního proces, mírového procesu. Podle mě to není ani proces. Ehm, já si myslím, že že my v EU e, máme historickou povinnost neopouštět palestinský lid. E, e, když se podíváme na region, kde spousta kořenů zla byla způsobena našimi zeměmi. A co se týče uznání Palestiny, chci zopakovat otázku pana kolegy. A sice jak dopad uznání Palestiny jako státu, když se podíváme, co se dělalo ve skotské parlamentu, ve Velké Británii, Švédsko také, tady bude hlasovat za pár hodin a také francouzský parlament parlament. Takže jaký je, jaké je vaše posouzení celého toto procesu, když se eh, podíváme, že se tyto síly tady vytváří a um, jak by, jestli by členové Evropského parlamentu, ehm, co by mohli udělat ehm, pro to, aby vy jste tady mohli nastolit znovu životaschopný proces, mírový proces na Blízkém východě. Grazie, presidente. Děkuji pane předsedo. I já se připojuji k díkům vaší zemi za humanitární pomoc uprchlíkům. To je určitě důležitý prvek přitom, který musíme vzít v úvahu v Evropě, abychom mohli podpořit Libanon v tak složité situaci. Vaše pozice by se stala skutečně centrální v okamžiku, kdyby Evropská unie začala uvažovat o tom, že v tak důležité oblasti začne sehrávat skutečně geopolitickou roli. Z tohoto hlediska bych se vás rád zeptal na váš upřímný posudek toho, co Evropa neudělala a co by Evropa udělat mohla v čele s vysokou představitelkou Mogherini. A jako Ital bych se vás rád také zeptal na váš názor na současný, současné působení italského kontingentu UNIPOL. To nebezpečí, které představuje síla infiltrace ISIS, ta musí narazit na adekvátní odpor libanonské ozbrojené síly. Musíme říci, že Libanon je země, která je ponechána dost sama sobě, pokud je o tu podporu, kterou jsem zmiňoval. Takže libanonské ozbrojené síly jsou schopny čelit těmto výzvám. Ta země se může stát ještě nebezpečnější a Evropa by se skutečně měla touto perspektivou znepokojovat. Můžete nám poskytnout nějaké aktuální informace ohledně současné situace, pokud jde o infiltraci ISIS. Děkuji a přeji vaše zemi hodně štěstí. Hvala. Spoštovani gospod eh, predsednik vlade, eh, vesel jsem vašega obiska. Pane premiére, jsem velmi rád, že vás tady vidím a že vás slyším hovořit. Nedávno jsem navštívil Libanon a měl jsem možnost eh, na vlastní oči eh, sledovat, jak obtížná je situace eh, v Libanonu. A vím, že určitě potřebujete a zasloužíte si naši podporu. Váš parlament rozšířil svůj vlastní mandát na dva roky. A vy um, už jste po nějakou dobu ve funkci um, a, chci se tady podobnou otázku jako kolega Preda. Uh, Myslím, že by bylo bezpečnější, kdyby eh, demokratické instituce fungovaly řádně. Měl byste vědět, že eh, mnohovrstevnost, diverzita je něco, co obohacuje a eh, že by tady mělo existovat více identit. Chtěl bych slyšet váš názor na to, co můžeme očekávat, kdy můžeme očekávat konkrétní řešení. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane premiére. Zdá se, že Libanon tak nějak kličkuje mezi těmi různými válečnými větry z vnějšku a probíhá nebo prochází procesem vnitřní stabilizace. Musíme říci, že Hezbalách nejen pro nás sleduje sunity, jak si představujeme my, sehrává svou roli také v řízení Libanonu. Víme, jak to vypadá v současné době s financováním. Myslíte si, že příští zastávkou těch, kteří rozesívají chaos v regionu, bude vaše země? A jak to vypadá s uprchlíky? Má to samozřejmě dopad na vaši ekonomiku. Budete žádat Evropskou unii o pomoc? Grazie, Děkuji, pane předsedo. Upřímně děkuji také libanonskému premiérovi za to, jakou roli sehrála nebo sehrává jeho země na středomorské šachovnici. Vy jste říkal, že Libanon je modelem, já s tím souhlasím, ale tento model je teď velmi ohrožen. Několikrát se zde hovořilo o nebezpečí ISIS, ale na to se nemůžeme omezovat. Rád bych, rád bych připomněl také eh, prohlášení Al-Nusry asi před měsícem, pokud jde o Hezbalách, eh, ty různé hrozby, které hrozí skutečným konfliktem, střetem na hranici mezi Libanonem a Sýrií, mezi Al-Nusrou a Hezbaláhem, aby se potrestal ten zásah Hezbaláhu eh, v Sýrii na podporu Asada v uplynulých letech. Takže i přes tuto složitou situaci, to znamená velký počet uprchlíků ze Sýrie, a pak jsou zde také ty historičtí uprchlíci z Palestiny, tak politické problémy, které jsme zde několikrát zdůrazňovali, to všechno známe. Přesto všechno vaše země byla by teď schopná čelit nějaké další eskalaci mezi také Al-Nusra a Hezbaláhem, a jakou roli může EU sehrát a jakou roli může sehrát mise OSN, která už působí na vašem území? Druhá otázka. Podle vašeho názoru, jakou roli může sehrát Libanon v té obtížné hře o uznání Palestiny? Mnozí z nás si přejou, aby to byla páka, která znovu přivede obě strany k jednacímu stolu a povede k trvalému míru a stabilitě. Děkuji. Eh, Mikke. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dnes jsem eh, eh, jsem překračoval syrsko-libyskou hranici, vracel jsem se z konference mm, boji proti extremistům a teroristům v Syrii. A otázka zní, jak vaše země může mm, na pomoci Asadového režimu, který statečně bojuje proti který je tedy podporován Evropskou unii a e, který bojuje e, Nustra, ISIN a podobně. A jsem si jist, že když vyhraje, e, tak přijdou další. President, I start by expressing Rád bych začal tím, že eh, vyjádřím velké ocenění um, um, um, práce, která byla mm, odvedena eh, v tomto parlamentu každým z vás. A neočekával jsem tolik příspěvků a tolik otázek. Ale určitě je to znamení mm, toho, že vám tyto věci leží na srdci a toho, že se mm, stará o Libanon a leží vám na srdci eh, libanonský národ. Takže začnu tím, že vám za toto ocenění a za tuto vaši ehm, ehm, starost poděkuji. Většina z otázek Většina otázek a příspěvků se, mm, ehm, byla podobná pokrývala podobné eh, věci, které jsou, se týkají naší situace. Eh, chápu, bohužel, že máme vymezen čas a nemohu eh, odpovědět na všechny otázky, nemám tomu čas. Takže se pokusím se dotknout pár důležitých bodů, které já považuji za důležité, na které by měly být bylo odpovězeno něco řeknu o naší vnitřní politické krizi v Libanonu. Ano, máme vnitřní politickou krizi. Dosud se nám nepodařilo zvolit nového prezidenta. Musíme prodloužit mandát našeho parlamentu a stále ještě bojujeme mm, Eh, s koaliční eh, vládou, přeme se s koaliční vládou, která se staží eh, zvládnout nějak, dostat pod kontrolu tuto obtížnou situaci. Ale ano, vidím, že demokracie v Libanonu nám posloužila v dobrých i špatných časech. A stále ještě se uchylujeme k naší demokracii a k naší ústavě, abychom někdy vyřešili problémy, někdy abychom ty problémy zase neřešili. Ale dokud eh, tady demokracie existuje, tak eh, mám naději v to, že někdy v brzké době, stejně jako v minulosti, se nám podaří vyřešit naše politické krizi. Toto vidím, protože jsem tak eh, už dlouho v výboru, jsem ten ve výboru pro zahraniční záležitosti, jsem mezi poslanci, kteří chápou význam toho, význam toho, jak je důležité udržet demokracii a e, Libanon e, má dlouhou tradici e, v této věci v tomto regionu. A co se týče konfliktu v Syrii, a to, jak se přelévá do Libanonu, a zvláště ta otázka, která tady byla několikrát položena, ta se týká um, začlenění um, libanonských politických stran do celé konfrontace v Sýrii. Rád bych řekl, že když byla vytvořena má vláda, má koaliční vláda, tak eh, jsme, se nám podařilo předložit ministerské prohlášení. Žádali jsme o e, vyjádření důvěry e, s e, jednou velmi důležitou aspektem. A sice všechny politické frakce, včetně Hezbola, se na tom shodly a toto bylo schváleno. To, to vlastně byla toto, co se děje v Sýrii. Ale bohužel tímto je mi to, tato realita eh, je jiná. Pokusili jsme se co nejvíce eh, jsme se pokoušeli implementovat tuto politiku asociační, ale eh, selhalo to v určitých situacích a případech právě v těch situacích, které byste tady potrhli. Ale to nám nezabrání v tom, abychom se nepokoušeli dál, abychom i nadále neskoušeli tuto politiku realizovat. Vím, že nemám teď úplnou odpověď, ale tak ano, není to jednoduché a je to um, situace obtížná. A teď, co se týče situace ISIS, Slyšel jsem tady otázky, proč eh, vznikla situace kolem ISIS, ISIS, jaké jsou kořeny, které se, eh, jsou kořeny tohoto extremismu. Mohu vám jednoduše říci, ano, kořenem tohoto je, že se neumožnilo eh, umírněný přístup eh, v tomto eh, regionu, aby převládl uměrný přístup. A klíč pro umírněný přístup je mírové ujednání, mírové urovnání. Pokud nebude, nedojde k žádnému mírovému urovnání, tak můžeme očekávat více extremismu, který bude převažovat, a také více terorismu. A teroristé se snaží říkat světu, že um, oni jsou supermani dnešní doby a že chytře využívají médií, sociální médií, aby um, podpořili a, a posílili svůj obraz. Myslím si, že vážné řešení, mírové řešení e, v regionu by okamžitě posílo tento proces umírení a okamžitě by e, zastavilo extremismus. A ehm, proto jsem já slyšel jsem také, že mnozí z vás eh, eh, souhlasí s takovýmto eh, řešením pro palestinskou situaci. Ano, ehm, v Libanonu vznikly velké problémy, tedy to jsou problémy se syrskými uprchlíky. Ano, ehm, jsme tím přetíženi, je to velká zátěž, je to za hranice toho, co můžeme unést a proto tady potřebujeme více humanitární pomoci Eh, více finanční podpory, více podpory mm, do naší eh, infrastruktury, našich institucí a proto před pár měsíci jsme zřídili, eh, jsme zvolili nový přístup, vzali jsme úvahu ehm, hostitelské společenství, nejenom uprchlíky, protože abychom mohli eh, unést ehm, břemeno ehm, syrských uprchlíků, tak potřebujeme posílit i celé společenství. A eh, právě tady Evropská unie eh, má bilaterální programy s Libanonem a tady byla velice užitečná. Bylo to velmi úspěšné, zvláště ve vojenském vojenská pomoc byli to um, experti, eh, to byla, byla to naše eh, armáda, která um, byla schopná nastolit řád a pořádek v zemi přes um, všechna tato regionální napětí. Ano, učinili jsme velké kroky, nejen proto, abychom nastolili řád a pořádek, um, ale proto také, abychom Eh, rozptýlili eh, eh, sektářské napětí, napětí mezi náboženskými skupinami, které chtělo zneužít situace v Libanonu. A toto je velice důležitá základna pro to, abychom mohli i nadále pokračovat s veškerou podporou, které je zapotřebí. Ano, EU nás stále více může podpor, podporovat přes politiku sousedství, tím, že se otevřou nové kanály Eh, s regiony a mm, věřím, že Evropská unie cítí tuto zodpovědnost, ale také potřebuje plnou podporu svého parlamentu, plnou parlamentu svých eh, legislativních grémí a já osobně eh, tomu mohu dát mm, podnět. Velice to oceňujeme a co se týče našich italské účasti, to tady bylo nadneseno, ano, toho si velice ceníme této účasti. Eh, budeme se toho držet. Eh, eh, bylo to velice úspěšné v posledních devíti letech od roku 2006 od invaze v Libanonu a tím bylo možné přispět k stabilitě, k nastolení míru v velice důležité části Libanonu, a to je jižní část Libanonu. Doufám, že nám, se nám brzy podaří Ehm, ehm, také volební zákon nový ehm, schválit v Libanonu, který eh, posílí eh, naši demokracii, který eh, posílí to, jak bude naše demokracie fungovat. A to bude znamenat, že se zvolí nový prezident a že budeme moci pokračovat a plnit a naplňovat vše to, co nám naše ústava ukládá, tedy svoboda a svrchovanost naší země. Myslím, že jsem že mohu uzavřít tím, že opět řeknu, že přes eh, naši politickou krizi, přes napětí, která existují v regionu, tak bych rád, abyste věděli, že eh, náš monetární eh, systém, finanční systém, bankovnictví, že toto je systém velmi úspěšný přes všechny tyto eh, eh, faktory. A to by mohlo také pomoci eh, podnítit určité investice v Libanonu. Libanon je velice dynamická ekonomika. Ano, oceníme, když svět tyto, toto vezme v úvahu a oceníme když ehm, evropské ehm, banky eh, budou pokračovat ehm, dále podpoře Libanonu. A měl jsem úspěšné setkání dnes ráno s eh, panem eh, předsedou Junkerem, s paní Mogherini a oba vyjádřili své, svou plnou angažovanost a um, závazek v další podpoře Lebanonu. Doufám, že toto se pak um, uh, odrazí v další bilaterální uh, pomoci a také v regionálnější pomoci uh, která napomůže k zmírnění um, extremismu. A důvody které vedly k tomuto extremismu a hlavně k působení ISIS, myslím si, spočívají v nepřítomnosti, v neexistenci rozhodnutí, které mělo být učiněno už před dvěma lety když jsme byli konfrontováni se situací a s vývojem Syrii. Kdyby eh, tenkrát se to udělalo před dvěma lety, na samém začátku, kdy problém v Syrii vznikl, tak si myslím, že bychom se nebyli dostali tam, kam dnes jsme, ale tam, kde dnes jsme, ale z mezinárodního hlediska, budu k vám upřímný, eh, situace ta se vyvíjela tak, že jsme se dostali do stádia, v kterém dnes jsme. A ano, mám kontakty na většinu mezinárodních učích um, um, osobností, byl jsem také na valném shromáždění OSN a bylo pro mě překvapením a stále je, když slyším od velkých osobností, které mě se ptají, co myslíte, můžeme v Syrii udělat? Co si myslíte, že by se mělo v Syrii udělat? Co se mělo udělat před dvěma lety, to se neudělalo. A teď každý bohužel má pocit, že je ztracen, že, a že není schopen, že není schopni, jsme schopni se někam dostat. Ano, já si myslím, že politické řešení je nutnost Sýrii. A politické řešení eh, to eh, zohledňuje k aktuální situaci a pokouší se přijít s, nějakým, s něčím. Vím, že tady bylo vyvinuto určité úsilí, tak aby bychom se mohli posunout k politickému řešení, ale zcela jistě to bude ještě vyžadovat velkou odvahu a velkou dynamičnost a spoustu agresivity i mezinárodní, abychom se někam dostali, abychom zastavili tento, toto prolévání krve, abychom zastavili tento extremismus a tuto eh, hroznou situaci, která tady převládá. Děkuji všem vám za ještě jednou. Myslím si, že se musíme Mm, vydat dál a budu se zase těšit eh, na příště, třeba v Libanonu, až vás zase budeme mezi námi moci uvítat. A jsem rád, že jeden z vašich kolegů byl nedávno eh, v Libanonu a že eh, byl svědkem naší situace. Ten region je mm, bezpečný, je pod kontrolou a mm, můžete si užívat toho času v Libanonu, ale také budete moci se přesvědčit na vlastní oči, jak situace vypadá na vlastní kůži. Jste všichni srdečně vítáni a ještě jednou vám děkuji za tuto dnešní příležitost. Prime Minister, thank you very much. Pane premiére, děkuji. Přejeme vám i vašim lidem vše nejlepší. A musíme říci, že když vidíme ISIS, tak vidíme, že je to hráč, který není ochoten jednat, který nechce přistoupit na žádné kompromisy, takže proto je ta situace ještě obtížnější, protože je třeba udělat nějaké vojenské kroky, než eh, budou přijaty politické kompromisy. To je věc, kterou dnes večer nevyřešíme, takže ještě jednou děkuji a hodně štěstí.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 Vamos a empezar. Začneme. Máme zde výměnu názoru s Bernardinem Leonem, který je zvláštním zástupcem OSN a vedoucí mise OSN na podporu Libie. Já jsem velmi rád, pane Leone, že vás zde mohu přivítat ve vaší nové funkci a rád bych vám také poděkoval za to, že jste byl k dispozici pro tuto výměnu názoru s výborem AFET Evropského parlamentu. Jak víte, tento parlament velmi zblízka sledoval situaci v Jižním Středomoří a zhoršování situace v Libii byla, bylo zdrojem znepokojení a obav pro nás, pro všechny. Po posledním zasedání Rady zahraničních věcí 17.11. se Rada zavázala, že předloží návrhy a akce, které by měla Evropská unie přijmout. Vyjádřili jsme také podporu vašemu úsilí, že chcete posílit národní dialog ve velmi složitém kontextu, především po rozsudku ústavního soudu v Libii ohledně uh, volebního procesu. Bohužel bez mikrofonu. No A zdůraznili, že není možné, aby současná krize byla vyřešena pouze vojensky. Abychom poskytli dostatek času pro debatu, tak vám dáme slovo na krátké úvodní prohlášení, takových 10 minut ohledně současné situace v Libii. Rádi bychom poznali, vaše stanovisko ohledně toho, co může Evropská unie udělat, aby pomohla k nalezení politického řešení. Pane Leone, máte slovo. Muchas gracias. Buenas tardes. Děkuji, dobré odpoledne. Je mi potěšením a ctí, že se mohu vrátit do Evropského parlamentu po třech letech, co patřím, nebo co jsem tedy patřil do rodiny Evropské unie se mě opravdu stýskalo po Bruselu, i když některé z vás se překvapí, že se někomu může stýskat po Bruselu. Především to překvapí mé krajany z mnohem slunečnějších míst, ale opravdu mě se stýskalo po Bruselu, po bruselském životě, po institucích a jsem velmi rád, že zde mohu být zpátky a vést tuto vyměnu názoru s vámi se všemi. Jak víte, situace v Libii je složitá vyvolala velkou pozornost v uplynulých čtyřech, pěti měsících. Poté, co v červenci byly zahájeny střety v oblasti Tripolisu, kdy islámské milice, islamistické milice chtěli ovládnout eh, letiště v Tripolisu, chtěli, aby zintánské brigády opustily toto letiště a chtěli vyloučit určité síly. A také zde byly pokusy bývalého Kadáfího režimu, exponentů bývalého Kadáfího režimu, eh, převzít eh, otěže a zabránit eh, transformaci. Prožili jsme tedy dva měsíce střetu v Tripolisu následovalo období relativního klidu a poté znovu nastaly boje, a to jak ve městě Bengází, tak i na západ od Tripolisu v horách Nafusa. A to je situace, ve které se nacházíme dnes z hlediska vojenského to znamená tedy střety, boje v terénu. Mezinárodní společenství, Evropská unie, OSN reagovali na tuto situaci, na tyto boje, na tuto nestabilitu, která nás velmi znepokojuje, nás celé mezinárodní společenství, protože to má obrovské dopady jak na Evropu, tak i na všechny sousedy Libie. Nestabilita v této zemi se opravdu velmi projevuje. Jsou tu následky, které souvisejí především s bezpečností, ale také s terorismem, migrací, energetickými toky. Libie je země, která leží v srdci Středomoří, v samotném centru našeho jihu, tedy oblastí na jih od nás, a tím pádem cokoliv ovlivňuje tuto zemi, tak ovlivní celý region, ovlivní Evropu a probouzí velké obavy v celém mezinárodním společenství. Naše reakce byla od první chvíle ta, že jsme se snažili vrátit se k politickému procesu, snažili jsme se zachránit, jestli to tak můžeme říci, tu transformaci i když eh, všechny politické termíny v případě Libie mají trošičku jiný význam, než by měly v jiných zemích této oblasti. V Tunisku můžeme hovořit o transformaci, o přechodu k demokracii. V Libii hovoříme o přechodu ze situace ne státu, neexistence státu, od diktatury, která nejen zničila instituce, nejen zničila jakýkoliv konstruktivní element z politického hlediska, ale zničila také mentalitu, politickou kulturu, jestli to tak můžeme říci, všech Libíců. A ty ničivé účinky tohoto režimu prožíváme ještě dnes a velmi to souvisí s tou současnou krizí. Proto tedy vrátit se k tomuto přechodu, k této transformaci, k politickému procesu, to je tedy v centru zájmu mezinárodního společenství. V první etapě pracujeme především s členy Rady poslanců, což je jediný orgán, který je uznáván mezinárodním společenstvím. To je takový orgán, kde zasedají členové parlamentu, poslanci parlamentu, kteří se účastní zasedání už od počátku a především jsou to lidé tedy eh, z Misraty, z Tripolisu a z oblastí na východ Tripolisu, kteří původně blokovali zasedání parlamentu, nicméně na začátku listopadu padlo rozhodnutí nejvyššího libyského soudu, bylo to opravdu velmi nejednoznačné. Myslím, že to v této zemi rozhodně nenačrtlo jasnou institucionální mapu, ale politické síly to přijali a ten bývalý Všeobecný národní kongres Tripolisu to vzal jako důkaz toho, že Rada poslanců už není libyským parlamentem a že legislativní pravomoc musí se vrátit do Všeobecného národního kongresu v Tripolisu. A to je důvod, proč veškerý politický proces v Libii se zkomplikoval, ať už se na toto rozhodnutí nejvyššího soudu díváme, jak chceme, a je velmi obtížné nějakým způsobem to interpretovat. Z celé řady důvodů, k tomu se můžeme dostat ještě později v naší výměně názorů, ale ať už to interpretujeme jakkoliv, toto rozhodnutí, tak je zjevné, že došlo v terénu ke změně, došlo ke změně za prvé proto, že ani jeden z těchto dvou parlamentů teď nemá opozici. A přitom jedním z principů, s nimiž jsme pracovali z Libií, byl ten, že legitimita přichází s tím, že jsou začleněni do parlamentu všichni, všechny strany a vzhledem k tomu, že ani jeden z parlamentů to nemůže plně nabídnout, tak nemá plnou legitimitu. Také vlastní vnímání jednotlivých aktérů se změnilo. Také Národní kongres v současné době se na sebe dívá tak, že se považuje za mnohem silnějšího než v minulosti a právě proto i my musíme upravit svou práci v terénu. A za třetí, někteří z protagonistů tohoto dialogu, byli to tedy poslanci, kteří eh, blokovali to zasedání, tak eh, tito poslanci přistoupili na tento rozsudek, akceptovali ho, i když mezinárodní společenství nechce nebo nemůže kvůli tomu, že ten text je tak nejednoznačný, nemůže proniknout k jádru věci, tak my prostě musíme změnit svůj přístup k celému procesu a právě tomu jsme věnovali poslední tři týdny. V této chvíli myslím, že se velmi blížíme tomu, že bychom mohli ohlásit návrat k politickému procesu. Doufáme, že k tomu dojde brzy. Doufejme, že v následujících eh, dnech. A doufáme, že příští týden se vrátíme do libyského města, na kterou se tyto jednotlivé strany dohodnou, abychom mohli znovu nastartovat politický proces. Principiálně dohoda existuje na všech stranách, musíme ještě pracovat na některých detailech, abychom mohli potvrdit, že to skutečně bude takto. Zítra proběhne zde v Bruselu důležitá ministerská schůzka. Cílem bude, aby mezinárodní společenství podpořilo některé strany, které mají největší vliv a které prosazují návrat k politickému procesu. A vzhledem k té otázce, kterou jsme začínali, co může udělat Evropská unie, tak eh, k tomu musím říci, že z perspektivy OSN Evropská unie může udělat opravdu hodně. Hodně na politické úrovni, protože je to zásadní partner pro Líbii, na rozdíl od dalších sousedů. Je to partner, který je vnímán jako neutrální, má obrovský vliv a, a velkou schopnost proniknout jak v Tubru, tak eh, v Tripolisu, tak v Misrátě, takže je to opravdu důležitý partner. A Evropská unie i různí vyslanci členských států, kteří jsou aktivní a kteří neustále koordinují svou práci s Evropskou unii a s OSN. To jasně dokazují a to velmi aktivně, velmi konstruktivně v celém politickém procesu. Ekonomicky je Evropská unie také zásadním partnerem Libie. Nejvyšší procento výměny ve všech směrech, ve všech oblastech jak víte velmi dobře, tak eh, hlavně se zaměřujeme na energetické produkty, které má Libie. Evropská unie je tedy důležitým hospodářským partnerem, který má nejen zodpovědnost, ale řekla bych, že má také povinnost vysvětlit libijským partnerům, že pouze díky politické dohodě, pouze tak, že nastane situace, která bude akceptovaná a akceptovatelná všemi, tak pouze tak bude moci nebo bude možno zachovat tyto ekonomické toky, tuto hospodářskou výměnu. Pokud bude dále přetrvávat tento totální chaos ohledně toho, kdo co kontroluje, co se děje s centrální bankou, s libyskou investiční agenturou, co se děje s těmi brigádami, které chtějí kontrolovat eh, ropné plošiny a co se děje s velkými telekomunikačními společnostmi. Prostě je zde mezinárodní situace, kdy mnohé evropské země uznávají jeden parlament a jednu vládu, ale ta vnitřní právní struktura v Libii zase uznává ten druhý parlament a to má také dopad eh, na evropské podniky, které obchodují s těmi libijskými. A proto, jak říkám, je to otázka zodpovědnosti, ale je to také otázka nutnosti pro Evropu. Evropa musí vysvětlit libijským partnerům, že tuto situaci musí vyřešit, že musí dospět k politické dohodě. Také proto, aby ozdravili své hospodářské styky se zbytkem světa, obzvláště s Evropou, která je hlavním hospodářským partnerem. Evropa může hodně promluvit také do bezpečnostní situace, protože evropské země se zapojily v největší míře do té revoluce, povstání proti Kadáfímu. Takže obě dvě strany, které proti sobě stojí, tomto konfliktu, vnímají Evropu jako zásadního partnera v té revoluci, kterou sdíleli. Je to zásadní partner při budování nové Libie, která také obsahuje bezpečnostní aspekty a velmi souvisí s otázkou bezpečnosti a otázkou terorismu. Také to, že i sama Evropská unie trpí přítomností různých teroristických skupin, Víte, že to je velmi přítomno na východě, například v Darná nebo v Bengási, ale také na jihu země, kde také Evropská unie je aktivní v celé oblasti Sahelu. Tam společně se zeměmi regionu jsme velmi znepokojeni tím, že tam dochází k neustálým pohybům. Hovořilo se také o přítomnosti různých výcvikových táborů, džihadistických skupin na jeho Libie a dokonce i na západě. V menší míře, ale také v určitých oblastech se hovořilo o tom, že jsou zde džihadistické jednotky, které by mohly operovat v Tunisku a tím pádem to také vyvolává obavy nejen tedy z hlediska Libie, ale také z hlediska celého regionu, především z hlediska takové země, jako je Tunisko, samozřejmě také Alžírsko, jejich stabilita a Bezpečnost nám také leží na srdci. Takže Evropská unie je důležitým politickým, hospodářským partnerem, partnerem v oblasti bezpečnosti, je velmi zapojena do celého politického procesu. Pro OSN je také zásadním partnerem, myslím si, že pokud v této chvíli vede misi OSN v Libii Evropan, tak je to právě proto, že OSN uznává roli Evropské unie v tomto regionu. Já tomu nepřičítám opravdu žádné osobní zásluhy. Myslím si, že tím se vlastně uznává úsilí Evropské unie v posledních letech v tom, jakou roli se hrála jako neutrální zprostředkovatel, neutrální prostředník, který usiluje o stabilitu a politický pokrok jižních zemí. A v případě Libie jsem přesvědčen, že tomu také je takto. A proto tedy zahajujeme proces, který může být poslední příležitostí pro Libii. Pokud Libijci nebudou schopni využít té příležitosti, která se jim teď může nabídnout, jak říkám, v následujících dnech a v tomto novém procesu, už druhém procesu, tak eh, hrozí, že ztratíme šanci na politické řešení a bude více bojů, větší nestabilita a jak říkám, je třeba dát větší roli těm, kteří teď chtějí vybřednout z této složité situace, ve které se Libie nachází. Je také nejvyšší čas vyslat velmi jasný signál. Je nutno, aby to Evropsk- Evropská unie a mezinárodní společenství učinilo. Myslím si, že také Evropský parlament to může udělat vůči všem libijským partnerům. Vyzvede k tomu, aby se zapojili do hledání politického řešení, aby pochopili, že pro nás neexistuje jiná možnost a že je důležité jít nad rámec jednotlivých zájmů a usilovat o naplnění kolektivního zájmu Libie a mezinárodního společenství. Myslím, že toto jsou tedy hlavní prvky, ale určitě budeme mít ještě příležitost vést dialog a prohloubit určité myšlenky a najít ještě nějaké další oblasti, kde může Evropská unie relevantně působit. Děkuji. Děkuji, pane Leone. S časem se nám podařilo naložit poměrně dobře, takže si myslím, že můžeme dát každému řečníkovi dvě minuty. Nejdříve má tedy slovo pan Mian Mon. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Leone, za to, že jste přišel znovu do parlamentu. Vítáme vás a přeji vám hodně štěstí ve vašem těžkém úkolu. Víme, že vnitřní situace je složitá, že se to ještě zesložitilo po tom rozhodnutí ústavního soudu. Já se chci zeptat, kromě toho složitého vnitřního dialogu je také složité dohodnout se na mezinárodní úrovni se, soused, úrovni se sousedními zeměmi a zeměmi regionu. Vy jste říkal, že je důležité, aby tyto země pomáhaly. Mohli bychom dosáhnout toho, aby se zblížily pozice sousedních států, protože víme, že ne vždycky tomu tak bylo. Víme, že Evropská unie se snažila na schůzi v Madridu 17. září trochu zblížit stanoviska sousedních zemí. Takže řekněte nám něco o tom stupni konvergence a také nám řekněte něco o té zítřejší ministerské konferenci, kterou jste zmínil. A konečně uh, to usnesení 2174 Rady bezpečnosti OSN, jaké jaké důsledky přinesla za těch posledních čtyři měsíce od té doby, co eh, byla přijata v srpnu tohoto roku. Jaké první výsledky, jaké první záběry můžeme eh, vyvodit z těch čtyř měsíců platnosti této rezoluce? Děkuji. Máme více řečníků, takže zestručníme nebo zkrátíme řečnickou dobu na minutu a půl a jako další má slovo pan Pancery. Vítej zpět, Bernardino. Já si myslím, že Libíci musí využít této poslední šance, ale i Evropané musí plně pochopit ty katastrofy, kterých se dopustili v Libii, protože pokud to Evropané nepochopí, tak je těžké, aby sousedé pochopili, že je to poslední šance. A právě proto si myslím, že bychom měli opravdu se do toho plně zapojit. Včera vysoká představitelka, která vystoupila zde v tomto sále, řekla, pokud jde o možné iniciativy některých zemí Evropské unie, aby tyto iniciativy nebyly v rozporu, aby zde byl úzký vztah s Evropskou komisí a hovořila tedy o takovém jednotném designu, jednotném rámci. Já myslím, že to jsou správná slova, protože opravdu některých chyb jsme se dopustili právě proto, že některá země se do toho pustila sama. A pokud nepochopíme tyto chyby, tak je těžké pochopit, co bychom měli udělat teď, protože my jsme se dopustili tedy intervence v Libii a pak jsme se vůbec nezajímali tím o to, co se stane potom. A pak jsou zde politické, geopolitické chyby, energetické chyby, potom také chyby, pokud jde o migraci. To velmi dobře souvisí také s terorismem, s chalifátem, s ISIS. Ale co tedy udělat? Strany projevili vůli setkat se, ovšem jaké můžou být eh, skutečné obsahy. Když se podíváme na tu libyskou situaci, tak já samozřejmě doufám, že to dopadne dobře, ale mám velké, velké pochybnosti. Otázka je tato. Máme nějaký plán B? Protože pokud eh, nedojde k dohodě, tak jde o to pochopit, zda mezinárodní společenství uh, se rozhodne, že se v Libii postaví na stranu jedné z těchto stran, aby potom byla tedy důsledná. Pan Tenok? Uh, over here, uh, Mr... Ano. Pane eh, Leon, musím říct, že Libia byla tak trošku neštěstí. Eh, určitě na to tam stoupilo s velkými úmysly eh, zvrhnout Karafiho a jeho strašlivou diktaturu a zdá se, že by předčasně odešla ze země. Alžír byl pravděpodobně měl pravdu, protože říkal, že tam bylo nebezpečí rozdělení země. A eh, je tady celá řada otázek z mé eh, strany. Za prvé, mohl byste prosím potvrdit eh, ty rozpačitá obvinění některých členských států, včetně mého vlastního. I s největším, zase s největším úmysly to bylo vysloveno, že tady jsou vojenské jednotky, dobře vyškolené, které se přidali k bezpečnostním složkám a že, se při, že tady se bojuje s džihadisty, což bylo prosté fiasko. Role Kataru eh, při eh, založení islámských eh, základen. Mohl byste prosím potvrdit tyto informace? Jaký je stav pokroku Khalifa Hafty, kdy, kdy pronásleduje zločince? O tom jsme nedávno také slyšeli. A poslední řadě jste se zmínil rozsudek soudu v Tripoli. Určitě bychom mohli říci, že soudci byli zastrašeni a proto rozsudek nemůže být vnímán jako objektivní nebo eh, nestraný a proto bychom neměli eh, mít eh, pocit, že by toto, toto neuznání Evropského parlamentu mělo být správné. Děkuji panu Tenokovi. Hovoříme o Libii, která mě připadá celá fantasmagorická ten tzv. Všeobecný národní kongres, který sídlí v Tripolisu, je tak málo reprezentativní jako rada poslanců, která byla zvolena o 18% um- hlasů, ale musíme mít nějakého partnera, tak se musíme na někoho obrátit. Ovšem pokud za tímto zjevným eh, interlokutorem není skutečná síla, tak eh, to budeme mít pouze nějaké metafyzické dohody a nebude to žádná účinná dohoda v terénu, protože tam máme klany, eh, kmeny a brigády a rodiny, které eh, kontrolují bohatství, protože z toho žijí. Nejenom na severu chci hovořit také o jihu. A chci vám také říct si jednu věc. Já nesouhlasím s tím, že vy jste na svém místě ne z osobních důvodů, právě kvůli osobním zásluhám jste na své pozici. A to já chci uznat. Není to žádná náhoda, díky bohu, vy si, si to zasloužíte. Ale já vám chci říci, že jsem opravdu velmi znepokojen tou druhou dohodou, která se připravuje. Pokud tam nebudou přičleněni šejkové a ty různé kmeny, kmenové skupiny, kteří mají skutečný vztah s populací, tak zde nebude eh, žádné hlasování, protože žádné hlasování a volby v Libii neexistují. Existuje kmenový konsensus, tak to k něčemu nepovede. Dále já jsem velmi znepokojen situací na jihu Libie, protože tam odtud se vyvážejí zbraně všemi směry, do všech směrů a já jsem to viděl i osobně. Upozorňoval jsem na to, nikdo si mě nevšímal, ale ukázalo se, že jsem měl pravdu. Jakou účinnou pomoc, protože vím, že žádná účinná pomoc neexistuje, plánujete okamžitě, abyste se snažili zablokovat eh, hranice na jihu abyste se je snažili dostat pod kontrolu. Pokud skutečně nepomůžete Nigeru, Čadu a Sudánu, aby chránili své hranice, tak budeme mít největší supermarket se zbraněmi v celém Sahelu. Děkuji, Sofia Sagurasa. Tak σας Děkuji. Pane Leone, 26. listopadu tohoto roku po návštěvě Rady bezpečnosti OSN v Libii. Došlo k tomu, že se vyjádřila podpora panu Leonovi. Vy jste řekl, že jste znepokojen zničením infrastruktur země, hovořil jste o porušování lidských práv, o hrozbách vůči institucím, hovořil jste také o hrozbách vůči, hrozbách vůči personálu OSN. Také jste hovořil o nefunkčnosti finančního systému. Hovořil jste také o rezoluci OSN a tak dále. Má otázka je, můžete nám říci, kdo brání míru a stabilitě už tak dlouho v Libii? A dále? Říká se, že nejste nestar, nestraný, pokud jde o vztahy s Tongru. Co si myslíte, pokud jde o vztahy s chalifou Haftarem? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji panu Leonovi za jeho projev. Musím přiznat, že situace je skutečně velice obtížná. V září jsme přijali usnesení, ve kterém eh, jsme sformulovali celou řadu našich evropských požadavků a rovněž jsme v něm řekli, že podporujeme váš mandát a také ten úkol vést národní dialog na politické úrovni, ale s vlivnými aktéry. A chci se zeptat na jednu věc. Máte kontakt s těmi jednotlivými milicemi a uskupeními? Máme tady zprávu Amnesty International z konce října, která říká, že zejména na západě Líbie eh, provádí mnoho milicí a ozbrojených skupin těžké útoky na civilisty, na které bychom mohli také pohlížet jako na válečné zločiny. Já se ptám, do jaké míry máte tedy kontakt s těmito uskupeními milicemi, že s nimi, eh, s nimi o tomto hovoříte. A druhá věc, týká se to Evropské unie, ale také vás a my od vás a od EU požadujeme, abyste, pokud bude možnost, vedli politický dialog a tady se ptám, jaká je situace migrantů v zemi, eh, či migrantů, kteří překročili jižní hranici. Tady se ptám, zda to pohlížíte jako na součást vaší práce a zda jste o tom již s někým hovořil. Děkuji. Kolega Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane velvyslanče, děkuji vám za vaši práci a za příspěvek dnešní diskuzi. Já samozřejmě se připojuji eh, k přání, aby ten druhý politický proces byl skutečně poslední šanci, i když mám určité pochybnosti. Myslím si, že ten parlament v Tobruku, který je možná legitimní, ale nepředstavuje rozhodně celé území, může být efektivním partnerem. Chtěl jsem se zeptat, vzhledem k těm historickým eh, rozdílům a také k tomu, jak je rozdroben na jednotlivé kmeny, celý jich, Hrozí zde fragmentace země v následujících měsících a letech. Já jsem také četl velmi zajímavý článek, kde byla prohlášení libijského vyslance v Itálii Ahmeda Halmabruka Safara, který říkal, že je nutné, aby se NATO vrátilo do země, ale ne jako síla na zachování míru, ale aby bombardovalo. Já si nemyslím, že takto by měla být vnímána naše role, jak v této zemi představit alternativu a budovat demokracii, občanskou společnost. Nejsme vnímáni spíše jako dodavatel levných bomb, vzhledem k tomu, že nás o to žádá jejich velvyslanec z naší zemi je důležité, abychom měli nějakou strategii, jak v roce 2011, tak teď. A poslední věc, v Tunisku, tam už teď jsou tisícovky a tisícovky uprchlíků, kteří z Libie uprchli po roce 2011, ale je to jediné z arabských jar, které dodržuje všechny sliby, které nám dali před několika lety. Jakou roli může sehrát Tunisko při konsolidaci demokracie a k nalezení politického řešení. Děkuji. Prosím, abyste dodržovali čas, protože jinak pan Leon nebude mít čas odpovědět. Pan Borgecio. Pan Borgecio. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Leone. Zaměřím se na jediný bod, a sice imigraci. Protože všichni vidí, že ta chaotická situace v Libii komplikuje také přehled o tom, jak vlastně probíhají tyto toky a kdo je kontroluje. Já myslím, že vy můžete přinést důležité svědectví k tomuto aspektu, který rozhodně není druhořady ve chvíli, kdy jich Libie je takovým zdrojem obchodu se zbraněmi. Vlastně celá Libie je takový sud s prachem, která dělá vrázky nejen ostatním zemím ve Středomoří, ale i sousedním zemím. Je pravda, že tam dostává, dochází tedy k neustálým tokům obchodu se zbraněmi. Kdo řídí tyto toky? Jsou to milice, brigády? Jakou roli v tom sehrávají džihadisté v těchto výměnách? A jaká jsou rizika pro mezinárodní bezpečnost? A vzhledem k tomu, že pokud já vím, tak alespoň Západ neví nic konkrétního o tom, co se tam vlastně děje. My Máme také neustále toky, také směrem do Evropy, především směrem do Itálie. Jedná se o toky imigrantů, kteří procházejí těmito mechanismy. Takže to je veliká obava, která si, myslím, zaslouží pozornost všech. Děkuji, pan Kan. Thank you. Uh, thank you, Mr. Leon, for, uh... Pane Leon, za to, že jste s námi podělil o e, s vaše názory. Určitě chápu důležitost stability e, Libie a také chápu, že to je e, společnost kmenová. Jak vidíte využívání této kmenové společnosti sousedními zeměmi a jaké kroky byly učiněny k tomu, aby tomu bylo zabráněno? jak moc si myslíte, že lojalisté vůči Kadáfu, Kadáfu se znovu uskupují a znovu začínají se vněšovat? Jaké riziko pochází z této strany? A pokud byste možná mohli ještě něco více říci o těch nejrůznějších skupinách, kdo vlastně drží území, jaké procento to je? A potom jste mluvil o džihadistických táborech. Kdo přesně jsou tito džihadisté? Jsou to eh, ISIS, Al-Qaida nebo něco jiného? Děkuji. Senora Gomez. Paní Gomez. Děkuji. Je mi velkým potěšením vás vidět zpátky zase. A chci velmi ocenit vaši práci, protože to není jenom tvrdá práce, ale i nebezpečná. Já vím, že jste nedávno byl předmětem útoku a že jste přežil. A chtěla jsem říci, že jsem přesvědčena, že vy jste to vyjádřil velice diplomaticky. Jako poslední příležitost pro Libie Antonio Paneri eh, říkal něco, se mi líbilo, ale myslím si, že bychom, že to je poslední příležitost pro Evropu, protože tady lidé nechápou, co je v sázce, ta nebezpečí, která tady existují. A mohli jsme to sledovat, my, vy, sledovali jsme to, říkali jsme to a skutečnost, že problém nebyl, že na to odešlo příliš brzo. Bylo to, že Evropská unie nepřišla včas a e, ne, e, začala se zabývat věcmi, kterými se zabývat měla. To byla ústřední otázka, e, protože od samého začátku bylo jasné, že je to milice. Kdyby byly ponechány sami sobě, tak by se transformily, normali v různé propojení s organizovanými zločinci a teroristy, tak jak to máme teď. A já se tedy ptám, a skutečně si cením vašich eh, úsilí hledat řešení, ale toto řešení musí být eh, kryto něčím silnějším. Lidé tady mluví o mm, bezprostředních sousedech a Tulisko vidíme, že velice trpí. Je tam víc než milion a půl lidí, kteří žijí v obtížných situacích. Ale co ostatní, kteří nejsou takovými blízkými sousedy, jeden z nich je velice blízko, to je Egypt a ten jasně se eh, tady kryje jednu ze z těch stran, to brudskou vládu nebo něco jiného, Egypt a Saudská Arábie zatím také. A co Turecko a Katar, které eh, kryjí Mizurat a mm, eh, mm, ty, kteří jsou u moci v Tripolisu. Senior Corwin Nike. Děkuji, pan Corwin Mike. Uh, Pane předsedo, měl bych jen dvě krátké otázky. Za prvé, je možné, že nejlepší politické řešení by bylo rozdělit Libii eh, eh, na eh, Tripoli za druhou část. A další otázka, je tu nějaká možnost, že by nějakou roli mohla hrát rodina krále Idis, možná by mohly mít nějaký vliv Eh, na eh, všechny tyto situaci. Pan, pan Nelis, už to, možná máte pravdu s tom, co jste říkal. Jenom se ptám. A pokud ano, ještě třetí otázka. Je dobré říci, že eh, možná říct, že o zvrácení režimu Kadáfiho byla chyba? No, Děkuji. Teď budu hovořit eh, jako eh, poslanec eh, za GUE NGL, ne jako předsedající. Já chci připomenout to, že zásah na to byla skutečná katastrofa. Teď, když máme znovu tolik nepřátelských hnutí, škoda, že jsme si nevšímali té alžírské iniciativy, která spolu s Africkou unii mohla přinést jiné řešení. Takže mnoho mrtvých nevinných, eh, humanitární krize, vypoknutí občanské války, která dělá z Libii stát v úpadku. Ta destabilizace zóny. Já jsem četl zprávy podle francouzských zdrojů, z francouzského tisku se Libie používá jako výcvikový tábor pro syrijské a egyptské islamistické bojovníky za podpory Turecka a Kataru. Egypt říká, že se toho neúčastní, ale USA uh, obvinili eh, Egypt a Saudsko, tedy Arabské Emiráty eh, z bombardování. Tuniský ministr vnitra v alžírském tisku říká, že Libie je eh, bomba, časovaná bomba pro Alžírsko i celý region. Velmi nás znepokojuje pašování zbraní. Je to tedy opravdu bomba protože jsou tam eh, eh, vozy 4x4, ztracené, naváděné rakety, eh, rakety RPG, anebo letadla, 12 letadel zmizelo v Libii, které mohly být použity které by mohly být použity k operacím v Alžírsku nebo v Tunisku. Počítáte se spoluprácí Arabské ligy a Africké unie? A potom, jak to vypadá eh, skoupí ropy eh, z ložisek, z nalezejště, které jsou eh, v rukou milicí? Děkuji a teď už vám dávám slovo. Bueno, un conjunto de... Děkuji. To jsou jednoduché otázky, jako všechno to, co souvisí s Liby. Pokusím se proběhnout to velmi rychle a zodpovědět v rámci možností všechny otázky. Mezinárodní konzultace a spolupráce se sousedními zeměmi a zeměmi zálivu. To je zcela zásadní. Bez této spolupráce není možno pracovat. To je otázka, která zazněla i v několika vašich dotazech. Jsou zde důležití regionální aktéři, kteří mají zásadní vliv a když hovoříme o regionálních aktérech, tak eh, tím nemyslíme jenom sousedy, samozřejmě Egypt se hrává důležitou roli, ale hovoříme také o zemích, které jsou eh, trošičku dále, ne v úplném sousedství, to znamená Turecko, Emiráty, Katar, to jsou země, které mají taky velký vliv eh, a všechny tyto země teď podporují tuto iniciativu. Takže bude předložen tento návrh za podpory všech zemí. Víme eh, o nich, že mají přímý vliv eh, a myslíme si, že je to také velmi pozitivní. Pokud jde o tu zítřejší konferenci, tak eh, to je konference skupiny P3 plus 5, zatím to bylo jenom P3 plus 3, to znamená skupina tří zemí, které mají stále místo, to znamená Spojené státy, Francie a Velká Británie. Teď se k tomu přidává ještě skupina pěti, nebo tedy čtyř zemí, Itálie, Španělsko, Německo, Malta a taky Evropská unie. To je tedy skupina, která se zítra sejde. Je to skupina, která velmi zblízka sleduje veškeré úsilí OSN a je to velmi důležitá skupina pro nás která nechce nikoho vylučovat, eh, právě naopak je to velmi otevřená skupina, která eh, velmi pracuje. V Madridu jsme měli eh, P5 plus 5, měli jsme také formát Kerry, do toho byly zahrnuty také země zálivu a sousední země, které jsou do toho velmi zapojeny. A teď chceme svolat další zasedání v tomto složení, možná také v Madridu, to znamená, že v různých složeních eh, se snažíme dosáhnout eh, silné podpory tomuto úsilí OSN ze strany celého mezinárodního společenství. Je zatím ještě brzy, abychom eh, vyhodnotili důsledky rezoluce 2174. Je příliš brzy, protože tato rezoluce obsahovala možnost sankcí, které by byly specificky zaměřené na ty osoby nebo ty skupiny, které nebudou spolupracovat s politickým procesem nebo které budou ohrožovat bezpečnost Libie. Je to proces, který už běží, sankční výbor v New Yorku, kterému předsedá Rwanda vede konzultaci s Radou bezpečnosti, aby stanovil, kdo může být takto postižen, buď tedy z vojenské oblasti, které udržují živou tuto hrozbu a ozbrojenou činnost v různých oblastech Libie. A také to mohou být zástupci různých politických skupin, kteří spochybňují a komplikují a brzdí nějaké jakékoliv tedy politické řešení. V současné době se na tom pracuje a ta mise, kterou řídím, není do toho přímo zapojena, samozřejmě spolupracuje, když eh, nás požádají o informace, ale neúčastní se přímo toho procesu uplatňování sankcí, ale vím, že velmi aktivně se na tom pracuje a velmi brzy bychom měli vidět první výsledky a teprve tehdy vám budeme moci poskytnout plné hodnocení. Pokud jde o obsah Gadameše 2, na to se ptal Antonio Panceri, jedná se o iniciativu, která, a tím také odpovím panu Nartovi, nebude združovat pouze politické aktéry, bude zde tedy politické centrum, ano, tam budou nejen tedy politici, ale bude to širší zastoupení, to znamená politici, zákonodárci, ale budou tam také zástupci obecních výborů, to jsou další instituce, které jsou voleny demokraticky v Libii a budou tam také zástupci různých institucí, Združení občanské společnosti, aby to byla velmi inkluzivní skupina, ale zároveň budou probíhat paralelně další schůze. První z nich zahrne také brigády, milice, druhá, lídry klanů a kmenů, jak pan Nard říkal, ti tam mají velkou roli, velkou váhu v Libii a za třetí politické strany. Představitele klanů a kmenů jsou velmi důležití především na východě, na jihu, tedy na venkově, zatímco Eh, v těch městských oblastech v okolí Tripolisu sehrávají důležitější roli politické eh, strany. Takže, jak říkáme, čtyři oblasti, političtí zastupitele, eh, potom také obecní úroveň, klany a kmeny a politické strany. To je vlastně takový formát, který by nám měl pomoci dospět k tomu řešení, které je poslední příležitostí pro ně i pro Evropu, jak říkala Ana Gomeš. První fáze jednání by měla vyřešit takzvanou cestovní mapu, to znamená, měla by být jmenována vláda národní jednoty a Měl by se obnovit ústavní proces, který v současné době nabral určité spoždění, jak velmi dobře víte, ale myslíme si, že tato ústava by mohla být schválena velmi brzy, mohlo by se na ní, o ní tedy hlasovat v referendu a tím by se stabilizovala situace v zemi. Určitě to nebude snadné, ale musíme o to usilovat. A ve druhé fázi, pokud eh, úspěšně završíme tu první, tak bychom mohli přistoupit k dalším otevřeným institucionálním otázkám. Takže to bude dvoufázový asymetrický proces, bude zde tedy eh, to politické centrum, ale pak zde budou i další fóra, kde budou vlastně zástupci milicí, ozbrojených složek, politických eh, stran a také kmenových náčelníků. Takže doufejme, že to zahájíme v následujících eh, měsících. Říkáme tomu Gadameš 2, ale jak říkáte, musíme mít i plán B, možná i plán C. My říkáme, že Gadameš 2 je plán B, Gadameše 1, takže proto tedy musíme mít ještě plán C, protože ta situace se tak hrozně zhoršila, že v současné chvíli není snadné odhadnout, zda tento politický proces bude mít úspěch nebo ne. To už bychom potřebovali jiné formáty, začlenili by se do toho spíše ozbrojené složky, ozbrojení aktéři a více by to vypadalo jako tradiční mírová konference. Ale já doufám, že pořád ještě je zde možnost, aby to političtí aktéři vyřešili. Je zde ještě možnost pro politický proces, bude to velmi těžké. Teď došlo k novému bombardování na západě země, dokonce i eh, v letectví v poslední době, v posledních eh, týdnech nebo deseti dnech eh, došlo k vývoji, který velmi znepokuje mezinárodní společenství. Jak víte, bojuje se velmi aktivně také v Bengází, takže pokud bude možné, tak to uděláme, ale to samozřejmě neznamená, že přestaneme přemýšlet o ostatních alternativách pro případ, že by politický proces nevyřešil všechny otázky. Otázka od pana Tenoka. I don't have any precise information. Nemám přesnou konkrétní informaci k školeným eh, lidem. Četl jsem eh, zprávy o této věci, slyšel jsem eh, z britských kolegů o problémech Velké Británie, že někteří lidé byli mm, zaangažováni v nějakých útocích sexuálně orientovaných, ale nemám konkrétní informace o lidech, kteří by byli školeni eh, v Velké Británii nebo jiných zemích a eh, kteří pak eh, se stali džihadisty, takže promiňte, ale nemohu povědět. To tež platí o v Katáru vyškolených džihadistech. Možná jste slyšeli zprávy, ale nemám k tomu konkrétní informace, ale mohu vám v této fázi říct, že Katar E, velmi aktivně podporuje e, politický e, proces, politické řešení a myslím si, že všichni aktéři, kteří mají vliv v Libii, si uvědomují, že tato země je na pokraji naprostého chaosu a nepřejí si tuto situaci. Nikdo nechce zažít tento absolutní chaos v Libii a mm, proto se snaží to řešit. A po Eh, svých krocích na východě v Bengázi a po eh, těch leteckých náletech v nedávné doby eh, Tady heslo bylo boj proti terorismu. Ovšem, jsou zatím určité otazníky. Je to milice, není to součást státem vyzbrojených jednotek a my si myslíme, že jediné, jediný účinný způsob, jak bojovat proti terorismu, je využít státních institucí. To je jeden otazník, druhý otazník Pan Haft eh, tady není, ale eh, in February ale on vlastně eh, nabídl, mm, nebo tady mm, mm, několikrát mluvil, spochybňoval demokratické instituce při několika příležitostech, takže není úplně jasné, co je cílem. A on využívá letecké notky, a, které ne, nezacilují nebo proti, nezaměřují na, proti teroristům ale jsou také eh, eh, propojeny v eh, v civilních oblasti a jak víme, toto není možnost, jak bojovat proti terorismu, to není možnost, jak bojovat proti terorismu. Někdy by to mohlo se zvrátit v opak a mohlo by to posílit a sjednotit lidi proti němu. Lidé, kteří by Zesal eh, sharia byl prohlášen teroristickou organizací a zažili jsme tady rozštěpení lidí, lidí, kteří bojují, bojují v Bengázi. Takže on je sjednocoval tyto lidi eh, a eh, bylo to mezinárodní úsilí, které a mezinárodní akce možná bude účinnější v tomto smyslu, než to, co dělá on. Takže je tu celá řada otazníků zatím a myslím si, že to, co pan Hafta dělá, není příliš užitečné. Nejlepší věc, kterou by mohlo udělat, by bylo dát příležitost politickému, eh, možnost politickému procesu a ne spochybňovat přechodný, přechodné eh, možnosti tedy vytváření eh, demokracie v Libii, přestože víme, že to bude trvat nějakou dobu, víme, že země musí externě, interně se vyvíjet, ale on by měl tomu dát tu možnost. A konečně něco ke klíčovému eh, rozhodnutí. Jak jsem řekl už eh, dříve, bude to velice obtížné zaujmout stanovisko eh, z několika důvodů a jeden z těchto důvodů je také obvinění, že soud učinil ono rozhodnutí s tím, že zastrašoval, že tady byla přítomnost milicí v Tripolisu. To všechno je pravda, ale zároveň to takhle fungovalo, to takhle bylo po celé minulé měsíce, eh, kdy Libie byla zemi, zemí, eh, kde všude byly přítomny milice. A to, to mm, bylo vždycky určitou výzvou. To není nic nového. Mm, eh, mm, povaha, přítomnost milicí v Tripolisu se změnily, ale předtím jsme měli milice se Sintana se všech ostatních regionů. Takže to není jednoduché. V každém případě to není právní argument, legální argument, to je politická otázka. I kdyby tady byla jasná interpretace tohoto rozhodnutí um, vrchního soudu, tak pořád ještě máte v Libii eh, politický problém. Libie musí najít politické řešení a to mezinárodní společenství by mělo podpořit. Španělsky. Pokud je otázku pana Narta, tak myslím tu první už jsem zodpověděl. Na Gadameš 2 budou zastoupeni kmenoví a klanoví náčelníci a pokud je o tu druhou otázku, tak to je samozřejmě velmi složitá věc. Libie má čtyři tisíce kilometrů pozemních hranic. Víme, že je to velmi propustná hranice. Uh, která je spojuje se zeměmi Sahelu, takže všechny problémy, které se týkají Sahelu, to znamená terorismus, obchodování s lidmi, obchodování se zbraněmi a s drogami, je tam velmi přítomno toto všechno. Víte, že ty státy na jich od Libie jsou velmi křehké, nejsou schopny čelit tomuto nelegálnímu obchodu, ale my musíme vyvinout úsilí, máme misi pro ochranu hranic, která doufujeme, že se velmi brzy vrátí do Libie a přispěje k vytvoření efektivní kontroly hranic, ale je to jeden z velkých problémů v současné době. Pracujeme na poli OSN, velmi úzce spolupracujeme s Evropskou unii, všichni musíme pomoci, protože ani Libie, ani tyto ostatní země, okolní země nemají na jihu, tedy ty jižní sousedy nemají dostatečnou kapacitu na to, aby tomu čelili. Uh, uh, uh, Ti, kteří jsou proti politickému řešení, ale v zásadě jsou tady extremisté v obou táborech. Máte tady osoby v islamistickém táboře, které jsou blízko džihadismu a které Eh, jsou blízko radikálnímu islamismu a které nepodporují politické řešení. To je jasné. Viděli jsme některé z těchto lidí na demonstracích, které nedávno v Tripolisu probíhaly proti OSN, proti dialogu. A já si naštěstí myslím, že to je menšina. Ten hlavní proud, eh, umírnění islamisté podporují ty politické řešení. A to tež platí pro druhou stranu. Máte tady skupinu umírněných eh, lidí, kteří, myslím, představují většinu a kteří také podporují politický dialog. Ale taky tu máte menšinu extremistickou, která si myslí, že eh, všichni islamisté jsou ter- teroristé a že eh, s nimi není o čem diskutovat. Takže máte tady toto a v současné době tady ty extremisty tolik nevidíme, zvláště když jde o ozbrojené skupiny, tak některé z nejradikálnějších prvků nebo milice v jiných táborech, ty tady nemáme náznaky toho, že by podpořili politický proces, ale komunikujeme s nimi, mluvíme s nimi a také jsem využil, eh, využil příležitosti a odpovím na otázku týkající se milicí. Samozřejmě, že s nimi mluvíme, a bylo by neužitečné, kdybychom podporovali nějaké politické dohody, kdybychom eh, neměli eh, nějak, nezačlenili ty ozbrojené eh, skupiny, kdybychom ne, nečinili když děláte nějaká rozhodnutí, tak nemůžete získat, vyhrát, ale z na druhé straně nemůžete eh, mít politické řešení pro libyskou eh, krizi, když eh, nebudete komunikovat i s těmito ozbrojenými skupinami. Takže s nimi komunikujeme a jak jsem řekl, tak budou i součástí celého tohoto procesu, který jsme teď nastartovali. A pak to, co říkal pan Kastolo, rozdělení, fragmentace Libie už je rozdělená. Libie je rozdělená a to je realita. Máte tady dva parlamenty, dvě vlády, většinu, e, většinu vojenský, vojenská kontrola je na východě, e, na západě je to jinak. Proto je e, tak důležité využít příležitosti, měl bych využít mezinárodní společenství. Ana Gomez má pravdu, když říká, že je to poslední příležitost jak pro ně, tak pro nás, protože situace je jaká je. A také jich Eh, má svou dynamičnost, to je to, co říkal eh, tady pan kolega. Riziko už tady je. My se musíme pokusit eh, překonat toto rozdělení, sjednotit zemi, protože si nemyslíme, že Libie bude života schopná, pokud nebude jednotná. To je náš názor. A souhlasím s vámi, že jsme zaplatili cenu za určitou nepřítomnost mezinárodního společenství v roce 2011 a určitě Tunisko může hrát svou roli, zvláště má e, v Tripolisu velký vliv a na západě. Migrat. Nevím, kdo kontroluje migrační toky. Myslím, že to dělají mafie. A Nejsou to politické skupiny nebo milice. Ty nemůžeme za ty migrační toky obvinovat, ale je to situace, kterou teď těžko můžeme posoudit, protože v tom ovzduší střetu, bojů a nebezpečí nejsou instituce, není policie, žádná administrativa a toto všechno se musí vyřešit, abychom mohli skutečně zodpovědět tu otázku, které mafie realizují tento obchod s lidmi. Za rok se vlastně do Evropy touto cestou dostalo víc než 100 tisíc lidí. Džihadisté hrají důležitou roli. A teď zodpovím také tu otázku, co, kdo to je vlastně džihadisté. Většina džihadistů v Libii, v Darna a v Bengází to nejsou skupiny, které by veřejně uh, vyjádřili přináležitost eh, nebo náležitost k ISIS. Spíše jsou to klasické džihadistické skupiny navázané třeba na Al-Kaidu, ale eh, je zde taková mládežnická džihadistická organizace, která hovoří o tom, že souvisí s ISIS, to nás trochu znepokojuje. Jsou zde i další skupiny, které zatím o ničem takovém nehovořily, ale udělat to klidně můžou kdekoliv. V Bengází máme jednu takovou skupinu, potom uh, mučedníci za Busalímu a další, další skupiny, které jsou velmi aktivní především eh, v městě Darna. A ty můžeme také začlenit eh, do stejné skupiny. Yo creo que no hay una presencia de... Já myslím, že v této chvíli exponenti Kadáfího režimu nejsou příliš aktivní. V Tripolisu a někde jinde islamistické skupiny o tom hovoří, ale není to tak ve skutečnosti. Tobruk nepředstavuje rozhodně eh, sektory minulého režimu a proto je důležité podporovat politický dialog, protože je to politický dialog mezi lidmi, kteří se musí podílet na budoucnosti demokratické Libie. Nemyslíme si, že by Tobruk představoval tyto sektory, i když je pravda, že jsou zde někteří bývalí členové Kadáfiho režimu, kteří se do toho snaží zapojit a snaží se využít tohoto konfliktu k tomu, aby tvrdili, že Kadáfiho režim neměl nikdy skončit. Ano, ano, plně s tebou souhlasím. Bez mezinárodní podpory není dohoda možná. Klíčové země nás podporují, Evropská unie je zcela zásadní, musíme se vyhnout chybám, kterých jsme se dopustili v minulosti. Ty se na ně mnohokrát upozornila. Není zde řešení, které by spočívalo v rozdělení Libie, to je zcela zjevné. Král Igris a jeho rodina by mohly sehrát nějakou roli, ale spíše tím, že mohou mít určitý význam u východních kmenů, které musí být také součástí toho budoucího řešení, ale nemyslím si, že by zde byla možnost vrátit se k monarchii, alespoň tedy z krátkodobého, v krátkodobém horizontu. A rozhodně si nemyslím, že by bylo chybou. Myslím, že nebyla žádná alternativa k tomu ukončení Kadáfiho režimu. Nevím, jestli jsme ho mohli ukončit lépe či hůře jiným způsobem. V každém případě, podle mého názoru, ta alternativa byla nechat, aby Kadáfiho jednotky, které stály před branami Bengásí, udělali masakr, hrozný masakr ve městě, anebo zastavit tento útok, obrátit strany a umožnit, aby revolucionáři zvítězili, k čemuž nakonec došlo. Já myslím, že podle mého skromného názoru by nebyl čas na diplomatickou iniciativu. Bylo by skvělé, kdyby to bylo možné. Bohužel si myslím, že ta diplomatická iniciativa by nepřišla včas, protože Kadáfiho síly už stály před branami města, dokonce jeho speciální síly už byly uvnitř města, ale nevím, nikdy se to už nedozvíme. Je vedena spolupráce s Africkou unii. Dnes večer cestuji do Addis Abeby, protože zítra bude zasedat kontaktní skupina eh, s Africkou unii. Sejdeme se také se zeměmi regionu. Zítra v Sudánu se sejdou sousední země, aby spolupracovali s iniciativou OSN a také budou diskutovat o svých vlastních iniciativách. A pokud jde o nákup ropy od eh, těch, eh, kteří jsou aktivní. Nejedná se tedy jen o ropu, ale i o finanční aktiva. O tom jsme zatím nehovořili, budeme o tom hovořit zítra na té ministerské schůzce, ale myslím si, že mezinárodní společenství je velmi znepokojeno tím, že by se tato hospodářská aktiva mohla zneužít určitými skupinami. Jak jsem říkal, má to dopady, velmi důležité hospodářské dopady na všechny mezinárodní aktéry a my musíme tomu zabránit a myslím, že to také musí být součástí akce Evropy a tohoto parlamentu. Děkuji. Pane Leona, já vám přeji hodně štěstí a hodně úspěchu, protože to povede ke zlepšení situace v Libii, v regionu a celkově i ke zlepšení v celém světě. Takže my vám budeme k dispozici, abychom vás podpořili. Milé kolegyně a milí kolegové, dostáváme se k otázce, která nás, kterou se budeme zabývat ještě dlouho. Asi má diskuze to bude, je to mé vzdělení ke zprávě, která je technická. Máte k tomu někdo nějaké poznámky? Není tomu tak. A je to tedy zpráva o Evropsko-středomorské dohodě. A nyní tedy hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ještě ne? Končím hlasování. bych poděkoval panu zpravodaji za jeho vynikající práci. A tímto končím naši schůzi. Was? Das war doch mit Durchlasskraft vorgetragen. Ne?